Bene, allora iniziamo subito. Abbiamo... Takže, dámy a pánové, zahájíme naše zasedání. Paní kolegyně Merkis je zde. A budeme se zabývat její zprávou o vodě určené ke konsumaci. Já vám děkuji za trpělivost dnes ráno a můj návrh já musím říct, že eh, tato pravidla Evropská komise to chce dát pod rámec Evropské smlouvy, čehož lituji. A je to proto, že jakmile se to tam dostane, nebude to už eh, pod kontrolou Evropského parlamentu, bude mít velmi malé omezené rozhodovací pravomoci a mm, omezenou demokratickou kontrolu. Veřejné zdraví to je věc, která zajímá všechny občany a tudíž naš, my jako jejich zástupce jsme také tím zainteresováni. A z tohoto důvodu já bych velice ráda požádala Komisi aby stanovisku Evropského parlamentu eh, věnovala velkou pozornost eh, při práci na této směrnice. Pokud se týče implementace, obavy mám tedy z toho, že požadavky na pitnou vodu eh, dosud nebyly kompletně implementovány a já doufám, že Evropská komise to bude brát velice vážně. k vodě máme mnoho různých směrnic a předpisů a není ta soudržnost, souvislost eh, tedy s eh, vodou eh, k učenou k pití. Pokud by se toto dalo mm, prostě pod jinou smlouvu, tak to momentálně máme pod smlouvou o Evropské unie. Eh, my bychom chtěli zjednodušení, větší transparentnost, proto by tedy Evropská komise měla zajistit konformitu této směrnice se směrnici pro pitnou vodu a dalšími směrnicemi, jako je třeba směrnice k podzemní vodě a ochraně před radioaktivním eh, zářením. Eh, navíc voda je surovinou pro potravinářský průmysl a je zde Eh, parametrická hodnota, eh, tedy radon, a máme zde také předpisy pro lahvovou vodu. Je třeba, abychom měli adekvátní a aktuální informace o kvalitě pitné vody a komise tedy chce, aby členské země ve svých zprávách o kvalitě vody měly zahrnuty také eh, obsah radioaktivních látek, aby to bylo tedy eh, dostupné. A pokud to členská země mm, eh, tedy nebude mít dostatečnou kvalitu, musí eh, přijmout okamžité kroky k nápravě. Na závěr, já si myslím, že je nezbytné, abychom eh, pravidelně nejméně co pět let měli revizi, zejména příloh k této směrnici podle nejnovějšího stavu poznání. Já se tedy těším na další postup ze strany komise a opravdu mě zajímalo hlavně to, jak my zástupci lidu můžeme být více zahrnuti do implementace této směrnice v zájmu zdraví občanů. Děkuji vám. Pan Březina. Předsedající za slovo. Já bych na předložené zprávě Eh, ocenil to, eh, s jakým úsilím a s jakou vervou se paní zpravodajka eh, pustila do problematiky kvality pitné vody, jejich radioaktivních substancí v pitné vodě. Na druhou stranu se domnívám, že hodně navrhovaných doplnění jsou věci nadbytečné. Stejného výsledku by mohlo být dosaženo i při zachování původního textu návrhu směrnice. E, v těch jejich navrhovaných doplnění jsou ale záležitosti, které podporuji. E, doporučuji podpořit návrh e, na doplnění do článku číslo 2, což je pozměňovací návrh 7. Velmi směrnici prospěje v případě, že tam budou Eh, že tam bude doplnění definic, to eh, tam opravdu chybí. Eh, a na druhé straně bych nepodpořil pozměňovací návrh číslo 9, který mi připadá nadbytečný a zavádějící. No a stejně tak návrh, návrh číslo 11, protože Eh, je trochu problematické eh, směšovat eh, právní dokumenty přijaté na dvou různých právních základech. Z věcného hlediska by ale implementace takového ustanovení zřejmě nespůsobila problém. Počkám si na právní analýzu a ve směrech, ve kterých jsem své výhrady naznačil, připravuji některé pozměňovací návrhy. Eh, děkuji za pozornost. Grazie, la parola. Děkuji. Slovo má pan Rou. Paní. Paní Hol, děkuji paní předsedkyně. Velice vítám slova zpravodajky a velice podporuji to, co říká. Souhlasím s tím, že je politování hodné, že něco, co je tak důležité pro lidské zdraví, by mělo spadat pod euroatom a nemělo být součástí spolurozhodování. To je neuspokojivý stav. Vzhledem k tomu, jak tato směrnice ovlivňuje zdraví občanů, jež zastupujeme. Je důležité, abych to bylo konsistentní, abychom měli jednotnou implementaci požadavků. A já věřím, že komise bude mm, vyvíjet větší úsilí v tom, aby zajistila, že členské státy to implementují tu směrnici o pitné vodě, která již je součástí legislativy. Souhlasím se spravodajkou, že voda v potra- využívaná v potravinářském průmyslu by měla spadat pod tuto směrnici. Radioaktivní látky eh, je něco jiného než kontaminace, kterou obvykle mm, máme v, mm, nebo hovoříme v potravinách jako bakteriální kontaminace salmonely a podobně. tato kontaminace lze zničit teplem a správnými procesy, ale radioaktivitou nelze zničit mm, procesy jako vaření a podobně. Zůstane to tam, ať bude ten zpracovatelský průmysl uh, potravinářský fungovat jakkoliv dobře. Proto ta voda v potravinářství musí mít stejný standard jako pitná voda. Také je důležité, že ta směrnice zohledňuje nejenom krátkodobou expozici, ale i dlouhodobou, opakovanou, která může vést k akumulování vysokých stupňů radioaktivity což je třeba zohlednit ve směrnici. Chci vidět jasnější jazyk eh, týkající se informování veřejnosti. Není tam zmínka transparentnosti v tom textu komise. Myslím, že transparentnost je velice důležitá. Co do důvěry veřejnosti v bezpečnost pitné vody. A to se týká bezpečnosti s ohledem na radioaktivitu. Já věřím, že ustanovení eh, hledně nedodržování pravidel je třeba posílit. Já chci, aby to byl jasný požadavek, že pokud dojde ke kontaminaci mm, dodávek vody, tak členské státy musí zajistit alternativní dodávky. nejenom prostě vzít na vědomí, že tam je kontaminace, něco se s tím musí udělat. Na závěr chci zopakovat, že velice podporuji eh, komentář zpravodajky a doufám, že to bude co nejsilnější, že bychom měli trvat na tom, že to je zásadní pro veřejné zdraví nejen nějaká technický, ne, nějaký technický požadavek euroatomu. A je poletování hodné, že, tam není, že to nespadá do spolurozhodování. Děkuji. Děkuji. Slovo má kolega Johnson. Ne? Ještě někdo? Takže slovo ne, takže slovo má komise. Děkuji. Já jsem vedoucí oddělení pro ochranu před radioaktivitou. Nejprve bych chtěl ocenit dobrou práci zpravodajky a členů parlamentu, poslanců parlamentu, kteří um, se vyjádřili k tomuto dokumentu. Jsou to názory obecně, které jsou pozitivní. Je důležité, aby ta směrnice byla přijata, protože už dlouhou dobu byla jaksi Eh, u ledu. Myslím, že to je správný právní základ a jsme si vědomi implikací eh, využití euroatomu jako právního základu, ale není pochyb o tom, že se to objeví v diskusích s radou ohledně pozměňovacích návrhů parlamentu. Všechny návrhy zpravodajky jsou v duchu návrhu komise. Posilují některá úvodní ustanovení a některé požadavky. Je třeba to pečlivě prostudovat. Zda to, mm, ten text je adekvátní s tím, že se snažíme co nejvíce použít stejná, stejné formulace jako v směrnici z roku 98, aby nevznikl e, nějaký zmatek e, ohledně těch požadavků. Vítám návrhy ohledně konkrétní e, zmínky vody v potravinářském průmyslu, to je návrh 4 až 8. To není v protikladu k ničemu, protože v článku 2 jsou definice a výjimky z e, směrnice z roku 88. A tam se říká e, voda utřená e, k lidské spotřebě. Článek 7d vzorky, kvality vzorků pro vodu v potravinářství. Ale je to lepší říct explicitně. Jedna možnost je tam dát tu definici explicitně do té směrnice. Mám určité pochybnosti ohledně článku 9, ehm, stejně jako 41, kde je bez radioaktivních látek, které by mohly poškodit lidské zdraví. Nic není ehm, prostela prosté radioaktivních látek. Jde o stanovení kritérií pro posouzení, kdy je v té vodě ty látky nejsou. Také trošku váhám s eh, co řekl zpravodaj a poslední řečník. To se týká mm, okamžitých opatření v případě nedodržení pravidel. To je v duchu směrnice, ale my se snažíme odrážet ty indikátory z roku, směrnice z roku 88, které nutně nevyžadují um, dodržení toho, když se prokáže, že to z nějakých důvodů není možné. Jak víte, že to je dlouhodobý zdravotní mm, vliv na zdraví, takže ty, ta okamžitá opatření nejsou vždycky nutná, ale bez pochyby členské státy by je přijaly. Mám. My samozřejmě vítáme snahu o transparentnost a pravidelné informování o radioaktivitě ve vodě. Ve smlouvě Euroatom máme článek 38, podle kterého členské státy musí informovat a komise tam hovoří o pitné vodě explicitně. Takže máme právní základ pro pravidelné informování. Můžeme i ověřit eh, vhodnost toho zařízení. Pak je tam směrnice o jaderné bezpečnosti z roku 2009 a ta se týká jenom bezpečnosti nukleárních zařízení, přičemž umělá a přirozená radioaktivita má různý původ. Odkaz na článek 35 a 36 smlouvy Euroautom by byl vhodný. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie, la relatrice, prego. Děkuji, slovo má paní zpravodajka. Já děkuji, vážení kolegové za vaše připomínky. A děkuji také Evropské komisi. Myslím si, že jsou tady rozdíly v názorech na některé věci, musíme na tom samozřejmě pracovat, uvidíme, eh, kde můžeme dospět ke kompromisu, nebo kde zkrátka eh, bude potřeba se rozhodnout, eh, jakým směrem se vydáme. A děkuji paní Hall za podporu mého směřování a vaši podporu v tom, že lidské zdraví musí být eh, v zaměření tohoto parlamentu a eh, tam, kde se to týká všech těch témat, eh, tak i když jsou to taková témata, které obvykle řeší výbor Envy, a nebo když se to souvisí s jadernou bezpečností. Pokud jde o poznámky Evropské komise, tak tady máme eh, rozlišné názory, pokud jde o ten eh, základ. A já jsem jasně eh, řekla, že by bylo dobré zjednotit vše, co se týká pitné vody a dát to vlastně do té oblasti, za které zodpovídá také Evropský parlament a ne do působnosti Euratomu. Ale vy trváte na svém stanovisku, že eh, tam to je ta správ, ten správný základ, takže o tom budeme muset diskutovat a potom eh, bychom s vámi o tom začali opět jednat. Děkujeme vám za vaši podporu, abychom byli explicitní, pokud jde o potravinový průmysl a abychom zdůraznili tyto věci transparentněji v této směrnici. Beru na vědomí, že váháte, pokud jde o začlenění některých článků, které eh, hovoří o tom, že něco má být zcela bez radioaktivity. Já chápu toto váhání, souvisí to asi s tím slovem free a já si myslím, tedy bez, a já si myslím, že na tom budeme muset tedy eh, pracovat. A pak uvidíme. Potom eh, kvalita vody, jakost vody. Tady eh, se držím svého stanoviska, tady abych se vrátila ke smlouvě o Euratomu, tak jakost vody jasně spadá do působnosti Lisabonské smlouvy. Je to snad pouze kvůli tomu, že je tady ten jaderný aspekt, že by to mělo spadat pod Euratom. Ptám se, co je důležitější? lidské zdraví, pitná voda, kvalita, jakost vody, a nebo eh, ten jaderný aspekt. Já si myslím, že to, co je důležitější, to by mělo rozhodnout o tom, na kterou stranu se váha přikloní. Podle mého názoru je to naprosto jasné. Lidský, lidské zdraví je nejdůležitějším aspektem celé této problematiky. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Merkis. A v tuto chvíli bych připomněla, že pozměňovací návrhy by měly být předkládány eh, do 11. Eh, září do 12 eh, hodin. Děkuji a teď můžeme přejít k dalšímu body, bodu. Kolega Langen a při te, přidělování koncesních smluv. Máte slovo, děkuji, paní předsedkyně. Diskutujeme o stanovisku našeho výboru eh, ke eh, stanovisku kolega, nebo ke zprávě kolegy Živána eh, ve výboru IMCO a jde o to, že po diskuzi, která trvala déle než 10 let, komise předkládá směrnici pro uzavírání koncesních smluv a tato směrnice podle mého názoru už dávno měla být předložena, ale víme, nebo jsem přesvědčen, že kolega Živán Eh, pracuje, studuje svůj pracovní dokument a v podstatě je pro tuto směrnici a myslím si, že je na správné cestě. Já si ale myslím, že je potřeba tady některé věci změnit oproti tomu předloženému návrhu. A například pokud jde o význam koncesí, tak si myslím, a tak to říká i komise, že asi 60 všech eh, Eh, smluvních vztahů mezi veřejným a soukromým sektorem eh, jsou právě v této oblasti koncesních smluv. A eh, pokud jde o veřejné smlouvy, tak tady máme nejrůznější služby, stavby a tak dále. Jsou tam jasné podmínky pro to, kdy se to má vypisovat na evropské nebo na národní úrovni a jaké mají potom platit podmínky. Ale u koncesí to tak není. Komise nyní navrhuje dvoustupňový postup. Za prvé, aby tady byla všeobecná povinnost eh, vypisovat veřejné zakázky pro eh, koncesní a stavební eh, zakázky nad hodnotu 5 milionů nebo v hodnotě 5 milionů a více. A pokud jde o koncese, na služby mezi 2,5 až 5 milionů tam byla zavedena ještě ohlašovací povinnost. V mém návrhu, který vám byl předložen, Eh, je eh, z 26. jsem to předložil a 28.6. to teprve bylo vytištěno. V mém návrhu eh, jsem ale odstranil toto rozlišení a místo toho práh pro koncesní smlouvy na služby jsem snížil na 2,5 milionu a tím pádem ta dvojí povinnost oznamování odpadá. To je jeden z prvních pozměňovacích návrhů. Jednám tak proto, že si myslím, že i e, koncesní smlouvy na služby e, střední velikosti by měly podléhat této povinnosti. E, u některých členských států u, i u větších koncesí veřejní zadavatelé odkazují na to, že nemají žádné závazky vůči Evropě a já mám tady několik různých takových případů z mé země Eh, například eh, koncesní smlouva eh, nějaké běžecké trasy. A tam to bylo zadáno z volné ruky, protože prý to nebylo potřeba vypisovat na evropské úrovni a teď tam je vlastně různé dohadování a není to vyjasněno. A proto jsem ve svých pozměňovacích návrzích dále uvedl, a mělo by to být vloženo i do směrnice, že v budoucnosti Zá, zásady eh, smlouvy, eh, které, smluv eh, a zadávání smluv, které potvrdil soudní dvůr, mají platit i tam, kdy prahové hodnoty nejsou dosahovány. Je tady řečeno, že při zadávání koncesních smluv, které nejsou pokryty kvůli svým hodnotám tímto textem, dodržovat principy eh, transparentnosti, nediskriminace a tak dále. A tady je taková velká mezera i v dalších oblastech zadávání veřejných zakázek a já doufám, že kolega Živan eh, tuto věc ode mě převezme. Eh, další oblast, třetí oblast je otázka a musím říct, že jsem předložil 55 pozměňovacích návrhů, které tady ale všechny nebudu probírat. Otázka další je, jakým způsobem upřesnit právní pojmy. Komise navrhla, abychom eh, u postupu přidělení zakázky aby bylo možné zrušit eh, zadání, pokud cena přesahuje předem eh, stanovený a písemně doložený rozpočet veřejného zadavatele, tak jak byl stanoven na počátku. To znamená, že veřejný zadavatel může víceméně svévolně stanovit nějakou hodnotu od počátku a když to tak udělá, tak potom má dodatečně vždy možnost eh, vlastně odmítnout zadání zakázky, takže to je vlastně prostor pro manipulaci. Protože eh, tady by eh, měl být přístup pro všechny podniky a proto jsem to upřesnil na to, když to zkrátka ta hodnota, tu počátečně stanovenou hodnotu překročí o více než 20%, aby e, neměl veřejný zadavatel tak volnou ruku. A na druhé straně to může být vyloučeno ve chvíli, e, kdy nabídka byla e, považována za neobvykle nízkou. To je také zvláštní právní pojem a také tady jsem to upřesnil, že tento cena leží o více než 20% pod tou předem stanovenou hodnotou. Eh, je to samozřejmě také svévolné, ale alespoň to nabízí větší právní jistotu a tím pádem menší možnost manipulace. Další eh, sporná věc v diskuzi eh, je výpočet celkových nákladů. Komise navrhla, aby náklady celého životního cyklu při výpočtu hodnoty koncese do toho byly zahrnuty, včetně produkčních nákladů. A je tady řečeno, stejně jako ostatní náklady, eh, včetně nákladů spojených s klimatickými změnami. To je také velice nejasné a tak jsem to vyškrtl. Eh, ostatní náklady v souvislosti s, eh, s klimatickými změnami a výrobní náklady jsem vyškrtl, protože to s tím nějak nesouvisí, jak někdo, jehož konečný produkt nebo koncesem uh, je vlastně poskytována i ostatními, tak jak má něco takového dokázat? To by byla, bylo obrovské byrokratické břemeno, takže to jsem vypustil. A potom otázka veřejně právních eh, podniků a jejich vztahů, eh, takzvané in-house obchody. Tam eh, jde o problematiku, kde na rozdíl od těch, kteří jsou proti celé směrnici, říkám, že in-house obchody musí být redukovány na nějakou běžnou míru. Není možné je zcela odmítat a zvláštní podmínky mohou platit pouze v případě, že eh, se 80 eh, veškerých obchodů dělá s tím eh, spojeným podnikem také to tam bylo příliš vágní. A z rozsudku Evropského soudního dora z roku 2006 jsem eh, se inspiroval a převzal jsem eh, Práh, kde vlastně spojené podniky mohou mít až 10 soukromé účasti. V případě trans, eh, dopravní firmy Altmarkt v Německu, Sasku Anhalsku byl soukromý podíl 5 a Evropský soudní dvůr po žalobě jednoho konkurenta rozhodl, že to neznamená, že ty podniky jsou spojené. Více než 0% eh, soukromého podílu by stačilo, aby takový eh, podnik byl vyňat z toho zvláštního zacházení. Takže já bych navrhovala, abychom tady ten podíl soukromé účasti zvedli na 10%. Potom další věc, otázka, jak nakládat s dodržováním právních předpisů, eh, které eh, spadají do evropské legislativy nebo které jsou evropskou legislativou. Je zcela jasné, že uchazeči, eh, kteří poruší nějaké předpisy mm, při předkládání nabídky, mohou být vyloučeni. Otázka ovšem je, do jaké míry tady budou platit závazky, které překračují tarifní dohody. Měli bychom tady snad eh, zasahovat do tarifních podmínek partnerů. Já si myslím, že to tam nespadá, že to tam nepatří a proto uvádím, eh, že zadavatelé by měli mít možnost vyloučit uchazeče. O nichž je známo, že eh, provedli nějaké závažné porušení předpisů v oblasti sociální a další. A Eh, nebo komise tam říká, že se to od nich dá očekávat, ale to je nejasný právní pojem. Já si myslím, že bychom měli vycházet z toho, že je o nich známo, že se něco takového dopustili. Dohromady mám tady 55 pozměňovacích návrhů. Ta zpráva by v tuto chvíli měla být překládána, možná, že už je přeložená, nevím, ještě jsem to neviděl. Uh, 26. Eh, jsem to předložil, to znamená, dodržel jsem lhůtu a návrh zní, že kolegové do 11. září mají čas na předkládání pozměňovacích návrhů a hlavní výbor IMCO, pan Živan, si stanovili eh, lhůtu teprve později, takže v klidu po letní přestávce můžeme diskutovat o našich stanoviscích a ve veřejné diskusi se zapomíná na to, že právo každého veřejného zadavatele je dělat vše samostatně. Pokud e, v rámci e, režijního provozu si vše vykoná sám, tak to nemusí zadávat, ale e, pokud je tam běžně, běžný postup podle koncesních smluv a jsou tam nějaké soukromé firmy, tak potom je potřeba tam dodržet ten limit 2,5 milionu eur a potom může tedy to vypsat a pokud vypíše takovou zakázku, tak se musí držet pravidel, musí zajistit, aby se všichni mohli takové soutěže zúčastnit, musí to být dobře zhodnoceno a musí eh, proběhnout proces, eh, který bude zkrátka podle pravidel a který bude doložitelný. Děkuji. Kolega Langen, la paro... Děkuji, pane, pane kolego. Eh, Lajene, eh, paní kolegyně Merkis. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, kolegovi za rozsáhlou prezentaci. Myslím, že máme spoustu společného, z čeho můžeme vycházet. Já souhlasím s vámi, že musíme skoncovat se zbytečnou byrokracií a zjednodušit to, jak nejvíc to jde. Já tedy eh, ovšem se chtěla eh, zastavit u jedné věci, kterou jste řekl, to je eh, to šílenství kolem kysičníku uhličitého, jehož symptomy vykazuje komise. Já musím říct, že já toto šílenství víceméně podporuji, líbí se mi a já tedy doufám, že se nám podaří mm, o tom vést zajímavou debatu a uvidíme, jak to dopadne s našimi pozicemi nakonec. Co se obsahu směrnice týče, já si myslím, že skutečně je na čase, abychom zde nějakou směrnici opravdu měli. Takže já v žádném případě nejsem proti. Naopak si myslím, že je potřeba, abychom měli jednotný právní rámec pro koncese. Eh, poněvadž ty samozřejmě mohou ovlivňovat společný trh a tudíž patří pod evropskou legislativu. Komise eh, tady chce určitá eh, vyjasnění, určité reporty, kde tady, mm, aby byla právní jistota. My se ovšem tady zhodeme na tom, že potřebujeme mít flexibilitu a já si myslím, že Evropský parlament eh, se často dopouští chyby v tom smyslu, že zacházíme příliš do detailů vzhledem k tomu, jaký výsledku potřebujeme dosáhnout. Já bych tady byl proto, abychom ten cíl možná eh, detailně popsali, ale nikoli ten postup, jak se je k tomu dopracovat, to by bylo právě příliš byrokratické tím by se ta směrnice zbytečně zkomplikovala a byla by málo flexibilní. Čili měli bychom se této směrnici soustředovat na ty hlavní věci, abychom tady měli právní jistotu, jednotu, například zveřejňování, vyhlašování zakázek, kontraktů, eh, jaký má výčasový rámec a podobně. Také si myslím, k tomu stanovisku, že eh, snižovat prahovou hodnotu, prahovou hodnotu z 5 milionů na 2,5, eh, to nevím, jestli je dobře. Jaký bude efekt? Ono totiž eh, také závisí na délce trvání té koncese, jaký to bude mít vliv na trh. My jsme v době krize a je třeba tedy Eh, abychom pomáhali malým a středním podnikům. A pokud tedy ten Prah bude veliký, vysoký, pak se otevře větší prostor pro udělování zakázek bez výběrových řízení. Takže je, mm, tolik je. Já myslím, že skutečně je třeba se na to podívat z hlediska dostatečné flexibility. Také si myslím, že bychom měli mít možnost modifikovat část koncese. Komise zde stanoví prach 5 Otázka je, jestli tady to je dostatečné pro flexibilitu, protože flexibilita to je naše mantra, takže jestli by tam třeba nemělo být víc. Děkuji. Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí do debaty, abych tedy požádala komisi, pokud tady někoho máme. máme. Děkuji vám, paní předsedající. My musíme říci, že eh, my eh, tedy vnímáme stanovisko tohoto výboru, že takováto směrnice je užitečná, nebudu se vyjadřovat ke všem detailům. Pokud se týče toho Prahu, tak eh, to jsme si poznamenali. Děkuji vám, pane zpravodaji, ale eh, já bych možná já bych možná tady byl eh, spíše na straně vaší kolegyně. Eh, myslím si, že eh, ten vyšší práh bude přiměřenější, pokud chceme ulehčovat administrativní zátěž, zejména pro ty malé a střední podniky. Jde samozřejmě o to, abychom měli jednotnou hodnotu, která vede k právní jistotě a ke zjednodušení pokud bychom tady měli eh, různé hodnoty pro různé typy koncesí, pak eh, by veřejné orgány mm, si mohly trošičku pohrávat s těmi pravidly a eh, koncese, která by mm, byla Eh, ve skutečnosti koncesí na poskytování služeb, tak by to mohli vydávat eh, za koncesy na provedení práce a tím pádem by se dostali do jiné kategorie eh, Prahu, no a to bychom si nepřáli. Další bod, kromě těch Prahu, je působnost. De facto definice koncesí. My tedy akceptujeme, že tuto definici bude třeba ještě zdokonalit a vyjasnit a pracujeme na tom. Co se týče dalších bodů, které zde zazněly, třeba ještě dodatečné důvody pro vyloučení z účasti, například eh, pokud se týče pracovního práva a podobně, nebo Eh, třeba modifikace koncesí, případně také eh, zapojení, tedy privátní eh, zapojení, in-house zapojení do 10%. Čili toto je věc, kterou je třeba diskutovat v širším kontextu reformy zadávání veřejných zakázek. A tam, jak, podle toho, jak se to finalizuje v tomto rámci, v tomto kontextu, tak se to dostane také do našeho současného návrhu. Na závěr bych chtěl ujistit tento výbor, stejně jako ostatní výbory, že eh, vaše stanoviska budou zohledněna řádným způsobem a komise už nyní spolupracuje s Evropským parlamentem a samozřejmě také s radou, eh, tak abychom dospěli k vzájemně přijatelnému textu. Děkuji vám. Tak eh, já bych k tomu ještě chtěla říci toto. Mm, my ještě tady eh, se eh, jeden kolega hlásil Eh, dobře dám eh, mu slovo, ale teď se hlásí další po té, co promluví komise. Já si myslím, že takto se to ale dělat nemá. Dobře, já vám tedy eh, dám tentokrát jednu minutu, ale není to v souladu s pravidly, takže prosím, berte to tak, že normální postup je, že mluví nejdříve poslanci a potom odpovídá komise, abychom tady nevytvářeli zmatek. Děkuji, paní, kole, paní předsedkyně. Budu hovořit za mého kolegu kole, kolegu. Pokud je o sociální věci, tak eh, to je samozřejmě velice důležité, ale je potřeba tam eh, dát také subdodavatele, protože eh, někdy mm, tam právě do toho vstupuje ten subdodavatel a, a netýká se to těch, kteří zadávají, kteří to přijímají. No, Děkuji, to bylo skutečně velmi stručné. Pan zpravodaj, ano, děkuji. Já bych chtěl stručně poděkovat eh, za tuto diskusi. Eh, já jsem tady hovořil jenom o části eh, pozměňovacích návrhů, protože ostatní máte také písemně. Já tam mám ještě další pozměňovací návrhy, třeba na dělení té zakázky na menší části, které se mohou dávat subdodavatelům. Pokud se týče to prahové hodnoty, já jsem to navrhl Eh, protože eh, to, co je mezi dvěma a půl miliardami a pěti miliardami, tak jak to navrhuje komise, tak tam je dodatečná ohlašovací povinnost a to jsem právě chtěl zrušit, proto jsem to jaksi dal eh, na jednotnou výši. Čili prostě musíme se nějakým způsobem zhodnout. Eh, také pokud se týče úplných nákladů, eh, které se mají započítávat, já doufám, že i tam to, to musí být nějak zvládnutelné, čili snad se tady také zvládneme. No a samozřejmě eh, bychom si přáli to, aby to, k čemu se dopracujeme na konci, by mělo být jakýmsi měřítkem pro hlavní výbor. Aby to jednoduše a prostě mohlo převzít a postavit se za to. Já vám tedy děkuji za myšlenky, doufám, za, že budeme pokračovat v dobré spolupráci a těším se tady v září na pozměňovací návrhy. Děkuji panu zpravodaji. Tak, termín do pozměňovací návrhy je 11. září v poledne. A teď tři minuty pauza, potom budeme hlasovat. Pardon.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 pokračovat hlasováním. První je návrh um, směrnice energetické účinnosti. Budeme hlasovat o textu jako celku. Kdo je pro? Proti? Drželi? Přijato. Nyní elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Já mám ještě chviličku. Všichni hlasovali. Znovu, znovu budeme hlasovat. Tam byly nějaké technické problémy. Ne všichni um, měli připravené hlasovací karty. Znova? Končím hlasování. 42 pro. Nikdo proti. Dva se zdrželi. Teď budeme hlasovat o Eh, legislativnímu usnesení, návrhu usnesení. Končím hlasování. pro, nikdo proti, dva se zdrželi, přijato. Gratuluji zpravodaji a celému výboru. Takže přejdeme k dalšímu bodu programu. A to je Rada eh, hm, nařízení parlamentu Rady Erasmus pro všechny, kdo je pro, proti, eh, přijato. Pozměňovací návrh 44 eh, pro, proti, drželi přijato. 50 pro, proti, zdrželi, přijato. 51 pro, proti, zdrželi, přijato. 52 pro, proti, zdrželi. Myslím, že to bylo přijato, ale elektronicky to ověříme. Otevírám hlasování. Chiusa. Končím hlasování. 13 pro, 16 proti, takže pozměňovací návrh 52 je přijat. 53 pro, proti, drželi přijato. 54 pro, proti, přijato. 55 a 3 společně, no, proti, přijato. 56 pro, proti, drželi přijato. Návrh 4 pro, proti, zdrželi přijato. 57 pro, proti, zdrželi přijato. 58 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi přijato. Číslo 61 pro, proti, zdrželi přijato. 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 62 pro, proti, zdrželi se přijato. 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se. Zdá se mi, že to je zamítnuté, ale ověříme si osmičku, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 23. 23. Takže je to tak, jak jsem byla na pochybách. Kompromis 2 pro, proti, drželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se při zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, drželi se přijato. 66 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 11 pro, proti zdrželi se přijaté. 12 pro, proti zdrželi se přijaté. 72 proti přijato. 71 pro, proti zdrželi se přijaté. 72 Ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se přijaté. 73 pro, proti, zdrželi se přijaté. 13 pro, proti, zdrželi se přijaté. 74 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijaté. 75 pro, proti, přijaté. 76 pro, proti, zdrželi se přijaté. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijaté. 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se přijaté. 15 pro, proti, zdrželi se Zdá se mi to zamítnuté, ale ověříme elektronicky. Otevírám hlasování. Patnáctku ověřujeme. Uzavírám. To zamítnuto. 80 pro, proti, drželi se přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme 83. Otevírám hlasování. Zavírám hlasi, hlasování. Kolegyně Nýbler. Hmm. 22 proti, takže je to přijaté. Takže to byla 83. 84 pro, proti, drželi se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijaté. 17 pro, proti, zdrželi se přijaté. 86 pro, proti, zdrželi se přijaté. 87 pro, proti, zdrželi se přijaté. 88 pro, 89 pro, proti, Zdrželi se přijato a zamítnuto. Ověříme. Končím hlasování. Je to zamítnuté 18, 27 proti, 90 za, pro, proti, drželi se zamítnuto 18 pro, proti, drželi se, přijato. 19 pro, proti, drželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Ověříme. 23. Otevírám hlasování. Číslo 23. Uzavírám hlasování. Schváleno. 91 pro. Proti. Drželi se přijato. 94 pro proti, zdrželi se přijato. 92 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijaté. 25 pro, proti, zdrželi se přijaté. 26 pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se Myslím, že to je zamítnuté, ale ověříme. Končím hlasování. 23, 23. Paní Nibler. Hmm, takže proti. Takže zamítnuté. 23. Pro 24 proti, zamítnuto. 28, kdo je pro? 93 ještě, kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, drželi se, zamítnuto. přijato. 94 pro, proti, drželi se, přijato. 95 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, že se přijato. 30 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuté, myslím, ale ověříme. Končím hlasování. 26 pro, 20 proti, přijaté. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, drželi se. Nejsem si jistá si to ověřit. 33. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 26 pro, 20 proti přijato, 96 pro, proti. Radši si to ověříme. 96 věřujeme. 20 pro, 26 proti, že zamítnuto. Devadesát šest s ústním pozměňovacím návrhem D pro, proti, zdrželi se, ověříme. Stále se mění hlasující, takže otevírám hlasování, uzavírám hlasování. 25 pro, 22 proti, takže přijato. 98 pro, proti, drželi se, přijato. Ověříme. 98. věřujeme. Čím hlasování. Takže to je zamítnuto. 24, 24 s hlasem paní Nibler. Paní Nibler nemá kartičku, když ji připočteme. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se. Kdo je pro? Ověříme 36. Uzavírám hlasování 26 pro, 90 pro 19 proti. Přijato. 37 pro. Zdrželi se. Přijato. Věříme. 37 Uzavírám hlasování 27 pro, 21 proti. Paní Nýblerová už má kartičku 27 pro, 20 proti, přijato. Jednička. Pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 38 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ne, je to schválené. Ověříme. Uzavírám hlasování. 27 pro, 21 proti. Přijato. Číslo 39 pro, proti, drželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se přijato. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se přijato. 43 pro, proti, 44 pro, proti, zdrželi se přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijaté. Konečné hlasování, elektronicky otevírám hlasování. Končím hlasování. 41 pro, 4 proti, 3 se zdrželi, je to schválené. A gratulujeme zpravodaji. Skončili jsme hlasování a další bod. Ke zprávě pana Cavely. Energetický plán do roku 2050. Dvě minuty, aby odešli všichni, koho to nezajímá.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 Gratulation Bene. La parola alla collega Zavela, prego. Slovo má kolegyně Zavela. Máte slovo. Dov'è la collega Zavela. C'è. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, já ehm, v tuto chvíli nechci hovořit příliš dlouho a nechci příliš přepínat eh, trpělivost kolegů. Máte před sebou zprávu a v tuto chvíli eh, bych vám eh, chtěla také zaslat další dokument s pozměňovacími návrhy, které bychom společně měli předložit. Chtěla bych poděkovat sekretariátu a děkuji také mému spolupracovníkovi, který mi velice pomohl při přípravě tohoto návrhu. A myslím si, že to by mohlo na úvod stačit. Já si vyslechnu ráda stanoviska kolegů k tomu, co jsem předložila. Děkuji, paní Cavelo. Bez mikrofonu, bohužel. Já nerozumím, protože vy jste si zapomněla zapnout eh, mikrofon, paní předsedkyně. Jsem na řadě. Dobře, děkuji. Děkuji eh, také kolegyni Cavela za tuto zprávu. Myslím si, že zpráva je velmi dobrým základem pro diskuzi. Myslím si, že také můžeme poděkovat komisi, na rozdíl od mnoha dokumentů, které jsem tady v minulých letech přečetl je to konečně dokument, který opravdu pomáhá eh, při eh, analýze této problematiky. Je tady snaha předložit nejrůznější scénáře, podložit je fakty a dát nám možnost rozhodnout se, jakou cestou se vydáme. Ne, že by se tady slepě eh, střídaly formulace různých cílů, a přetěžovala politika i hospodářství, ale jsou tady opravdu alternativní scénáře. V každém případě se budeme muset zamyslet nad tím, jestli s nimi souhlasíme, jestli je potřeba to ještě doplnit, jestli je to úplné, ale myslím si, že tento přístup je v každém případě velice užitečný a chtěl bych za to poděkovat. Dále je velmi užitečný i obsah té zprávy, protože se upozorňuje na věci, které jsou velmi důležité a já souhlasím s paní Cavilou v tom, že bezpečná dodávka, konkurenceschopnost, to jsou klíčové otázky eh, v problematice dodávek energií. A možná, že bychom tuto cestovní mapu mohli využít i k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jestli se nemůžeme dohodnout na jeden hlavní cíl, a potom z toho odvodili všechno ostatní. Problém mnoha rozhodnutí v minulosti byl v tom, že jsme si stanovili mnoho cílů současně a někdy z toho odvozovali opatření, která byla vzájemně v rozporu. Některé cíle jsme možná nedosáhli právě proto, že jich bylo příliš a že byly protikladné. Musíme se dohodnout, musíme komunikovat a když se mm, shodneme na tom, jestli cíl oxidu uhličitého, jestli je to ten hlavní cíl, který chceme dosáhnout a potom se musíme zamyslet nad tím, v jakých etapách během roku dosáhneme jakých cílů. A patří k tomu také to, že si musíme upřímně říci, že k tomuto cíli nevede pouze jedna cesta, ale různé cesty a nástroje jsem rád, že i v otázce různých typů energií je, ten, je tato zpráva otevřená a říká, my v Evropě nerozhodujeme, rozhodují členské státy o tom, jaký typ energie budou využívat. A za druhé je také zřejmé, že pokud je cílem oxid uhličitý, pokud je to tak důležité, pokud je to naše priorita, tak potom musíme přihlédnout k tomu, že některé typy energií k tomu přispívají více a jiné méně. Potom druhé konstatování zatížení hospodářství lidí, to znamená efektivita určitého typu energie, nákladovost. Myslím si, že eh, v těchto letech nebo měsících se musíme zamýšlet, zamýšlet nad tím, jak podpořit hospodářství a růst. Musíme se zamýšlet nad tím, jestli opatření v oblasti energetiky budou mít eh, dopady, jaké dopady budou mít a které eh, jsou moudré. Asi i v otázce obnovitelných energií a jejich potenciálu si budeme muset odpovědět na otázku, jak dosáhneme co eh, nejvíce z našeho cíle, aniž bychom ovšem eh, co nejméně tady navyšovali náklady. Musíme si podle mého názoru snažit eh, dosáhnout ty eh, nejefektivnější metody. Ale v některých členských státech se toho nedosahuje. Musíme dosáhnout co největšího účinku a komise už nás na to upozorňovala před několika lety, když poukázala na to, jestli není eh, lepší diskutovat o obnovitelných energiích v rámci celé Evropy. To vše jsou v součásti té cestovní mapy, musíme zanalizovat, jakými nástroji můžeme dosáhnout eh, cíle, které jsou pro nás důležité. Proto si myslím, že je to velice užitečné. Také otázka břidlicového plynu eh, se tady řeší velmi otevřeně, za to jsem vděčný. Samozřejmě, že je to komplikované v praxi, ale pokud máme potřebu eh, energie a pokud nechceme být závislí na druhých, tak se musíme zamyslet nad tím, jestli zdroje, které v Evropě máme, Eh, tedy zdroje předlicového plynu, jestli je nemáme zkrátka začít využívat, jestli není nějaká cesta k tomu, jak je využívat, aniž bychom příliš nečištili životní prostředí. Kdo říká, že to nejde? My vždy pouze upozorňujeme na nebezpečí, ale příliš málo hledáme šance a potenciály. Eh, samozřejmě uhlí také přispívá, když je důležitá eh, bezpečnost dodávky a máme v některých státech stroje uhlí, tak se jim nevyhneme. Nevyhneme se používání uhlí. Ale pokud je nejdůležitějším cílem oxid uhličitý, tak si musíme položit otázku CCS. Existují energie, eh, pardon, technologie, díky kterým můžeme využívat oxid uhličitý a zároveň, eh, pardon, uhlí a zároveň znečištění oxidem uhličitým můžeme držet na co nejnižší míře. Já jsem velmi ráda, že v této zprávě se předkládají alternativy, vychází se z faktů a tím pádem uh, vzniká šance dohodnout se na koncenzu, protože naší prací není eh, tady říkat, co bychom si přáli, ale co nej, za co nejkratší dobu, s co nejmenší námahou dosáhnout toho, co si přejeme. A já si myslím, že ta cestovní mapa tady k tomu může vést. A já děkuji paní Cavele za její práci. Přeji nám mnoho úspěchů. Děkuji. Děkuji. A slovo má pan Van Bremt. Paní Van Bremt. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za předloženou zprávu. Je to dobře strukturovaná zpráva, nejdůležitější věci zohlednila, obsahuje a je to dobrý přehled věcí, eh, které se v rámci této problematiky řeší. Ta zpráva toho obsahuje mnoho, ale nenaformovali jsme dostatečně konkrétně to, oč nám jde. A to je vlastně náš úkol. Komise vytvořila různé scénáře, velmi zajímavé informace. Ale nevýhoda toho, co komise předložila, je, že tam není eh, žádné rozhodnutí. Rozhodnutí samozřejmě musíme vytvářet my, musíme samozřejmě se vžít do pozice členských států, ale měli bychom samozřejmě udávat určité možnosti určitých směrů a trh musí vědět, kterým směrem se Evropa chce ubírat, pro jaké technologie se chce rozhodnout. Já předložím mnoho pozměňovacích návrhů, kde se pokusím skonkretizovat cíle. Uvedu několik příkladů. Odstavec 3. Tady je eh, zcela oprávněně uvedeno, že existuje spojení mezi energií a budoucími alternativami energií, pro které se budeme rozhodovat s ohledem na finanční krizi a udržitelnost v Evropské unii. Také upozorňujete na to, že cíle, které jsme stanovili v rámci strategie 2020, musí být dodrženy a kontrolovány a že musí být vytyčeny i nové cíle pro rok 2030 a pro dobu později. Ale nemohli bychom to tam napsat ještě konkrétněji, a dají více popsat, jaké budou cíle v roce 2030 snížení oxidu uhličitého, účinnost eh, energií, obnovitelné energie, tak jak je to obsaženo i ve strategii 2020. Asi o tom budeme diskutovat podrobněji, ale já bych ráda, aby tam bylo 30, eh, 40 a 50 To zní dobře, ne? Jsou to cíle, o kterých budeme muset hovořit. Pokud jde o mě a mou frakci, tak naše cíle musí být opravdu ambiciozní, protože jestli se v minulosti něco osvědčilo, tak to byly právě cíle 20, 20, 20, na kterých jsme se dohodli. Každý členský stát je realizoval a i když eh, tady byl určitý odpor, tak eh, přesto se pustili cestou obnovitelných energií, potom odstavce 5 a 17, tedy veřejná zpráva, ano, veřejná zpráva musí dobře fungovat ve spojení s dobře fungujícím soukromým trhem, musí postupovat společně. Je to dobré, ale myslím, že bychom měli zajít ještě dále. Veřejné Orgány musí koordinovat, ale musí také zasahovat, aktivně zasahovat v případě, že se lže trh. To se odvíjí i od jednoznačného stanovení cíle. Eh, infrastruktura tady eh, se právě musí o to zasadit eh, veřejná zpráva. V každém případě energetická účinnost, obnovitelné energie. To je něco, co musíme podporovat. Ve zprávě už je uvedeno, že bychom měli investovat, toho rozhodně nebudeme litovat. Obnovitelné energie, tam potřebujeme jednoznačnější, konkrétnější cíle. Je potřeba, abychom se tady vyjádřili pečlivěji, přesněji, aby tam nebyly pouze nějaké všeobecné eh, věty. Obnovitelné energie, to je velice důležité. Tady je důležité tedy neskoumat nebo nezamýšlet se pouze nad velkými projekty. Já si samozřejmě eh, přeji eh, úspěšnost projektu v Severním moři a na moři, ale i Další věci jsou důležité, další věci v oblasti obnovitelných energií. Musíme to vše zanalizovat, zachycování a ukládání oxidu uhličitého, tomu musíme věřovat, věnovat pozornost. Ovšem samozřejmě není možné mít technologie nebo prosazovat technologie CCS za každou cenu. Potřebujeme tedy opravdu konkrétní zadání, pro obnovitelné energie a musíme se také zamyslet nad tím, do jaké míry CCS je možné kombinovat s plynem. Vadí mi, že máme omezenou dobu vyjádření u tak důležitých témat, jako je toto. 5 minuty e mezza, non 2 minuty. Hovořila jste pět a půl minuty, takže to je opravdu dlouho. Slovo má paní Hall. Thank you. I very... Děkuji. Já vítám tuto zprávu a děkuji zpravodajce za ně. A já souhlasím s tím, že ty možnosti, tam možnost no regrets, eh, že jsou velice důležité. Skutečně je třeba propojení energetickou činnost a eh, obnovitelné zdroje Eh, to jsou ty dohromady tvoří páteř eh, naší budoucí politiky do roku 2050 a tak to prostě je. Ty musíme brát takto v úvahu. Je třeba, abychom eh, stanovili takové milníky, aspoň do roku 2030, aby byla investiční jistota. Scénáře dekarbonizace počítají s obnovitelnými zdroji jako dominantním zdrojem energie. Vždycky je tam alespoň tedy 50 eh, podílu obnovitelných do roku 2050. A myslím si, že je to úspěšné, protože náklady klesají a hovoří se o tom, že eh, zaměstnanost eh, v obnovitelných zdrojích roste a je to úžasné jména v období eh, ekonomických potížích. Například eh, obnovitelné zdroje zaměstnávají v Německu více lidí než uhelný průmysl. Já myslím, že těch 45 eh, do roku 2030, že to by mohl být cíl a to by také mohl být zdroj konkurenceschopnosti. Eh, jinak eh, je třeba říci, že obnovitelné zdroje by měly až do roku 2017 globálně narůst o 40 ovšem, ovšem eh, není to v zemích OECD, ten, pří, ten přírůstek se bude koncentrovat zejména na nové trhy. A pokud my nedáme jasné signály tomuto průmyslové v Evropě, tak je prostě ztratíme. Oni se odstěhují jinam a ta pracovní místa nebudou u nás. Energetická účinnost, to je nejlevnější způsob boje proti kysličníku uhličitému. A my musíme zajistit to, aby se tato strategie implementovala v členských zemích a je třeba eh, to kontrolovat a revidovat eh, pravidelně. Samozřejmě je třeba mít řádnou infrastrukturu, lepší propojení, to je zcela zásadní. Prostě musíme mít po celé Evropské unii fyzicky propojený a fungující energetický trh. Jedním z problémů je to, že někteří předpokládají, že je třeba mít záložní zdroje, eh, které nahradí v případě, že to třeba obnovitelné zdroje. Já si myslím, že nejlevnější je eh, mít propojené sítě a ukládání, zejména tady mm, ta pump storage, tak jak to dělají v přečerpávací, teda jako v Norsku. Eh, jinak, eh, pokud se týče eh, plynu, jestliže chceme mít kompletní dekarbonizaci do roku 2050, budeme muset lecos udělat už do roku 2030, což znamená, že plyn může sehrávat pouze přechodnou roli a určitě tady mm, musela být do té doby fungovat technologie CCS. Samozřejmě to všechno musí být flexibilní ale eh, pokud se týče současné technologie, že současnou technologii doplníme zachycováním uhlíku CCS, pak eh, tím to zafixujeme a ta flexibilita se nám vytratí. Dále si myslím, že opatrnost je na místě, pokud se týče výhledu do příštích do příštích let a zejména v arktické oblasti. Tam jsou velice odlišné podmínky od jiných částí Evropy a tady si to vyžádá velmi citlivý režim využívání této oblasti. No a pokud se týče otázky nákladů, je zde rozšířený omyl, že za zvyšování cen energie mohou obnovitelné zdroje. To není pravda. E, mohou za to ve skutečnosti importy plynu. A dá se říci, my víme, že e, to, že ve nárůstu o 300 liber za energetický účet se obnovitelné zdroje podílejí pouze 20 librami. Čili my, abychom zabránili zdražování energie, eh, budeme potřebovat právě jiné zdroje energie, naše domácí. Děkuji vám. Kolega Turmes. Děkuji vám, pan Turmes. Uh, thank you. Děkuji. Tady ta energetická mapa, to je velice důležité cvičení. Proč? Protože energetická infrastruktura je eh, má svůj investiční cyklus nějakých 35, 40, 45 let. A v této souvislosti naše dnešní rozhodnutí oplatní, eh, ovlivní, eh, dejme tomu, emise CO2 eh, kolem roku 2050. Jestliže tedy dnes investujeme do nějakého zařízení, tedy třeba uhelné, tak ty budou ovlivňovat, pokud je začneme stavět dnes, ještě situace v roce 2050, bez ohledu na to, jestli třeba vybavíme zachycování molíku nebo ne. To je tedy důležité eh, jednak z tohoto důvodu a dále eh, další eh, infrastruktura, plynovody a podobně, ty se tak, to jsou také dlouhodobě investice, no a samozřejmě také budovy. A zde pokud tedy urychlíme modernizaci, tak stejně i modernizace budov, jejich energetická účinnost, eh, to eh, bude mít zase až dlouhodobý eh, vliv. Je samozřejmě těžko předpovědět, co se detailně bude odehrávat v roce 2050. V této souvislosti jsou modely sice užitečnou pomůckou, ale myslím si, že rozumnější je uvažovat v horizontu do roku 2030. My vlastně víme už dneska zhruba, která technologie budou v roce 2030, hlavně to bude eh, větrná energie, sluneční energie, v stavebnictví víme, jakým způsobem renovovat budovy, čili my to v podstatě víme a pokud se dopravy týče, tak uvidíme, nakolik bude spolehat na elektřinu. Ale pokud se týče toho roku 2030, tak tady máme už jakousi rozumnou představu o tom, jak to bude vypadat, jakou bude systémy. Kromě toho je třeba se podívat také na detaily těch modelů komise. A v zásadě z toho vyplývá, že tady máme tři dobré uh, dobré možnosti. A to je energetická účinnost, která vždy bude snižovat celkové systémové náklady. Pokud máme vyšší účinnost využití energie, nebudeme potřebovat tolik investic do sítí. Za druhé, i v případě, kde budeme mít hodně atomové energie a hodně CCS, i tam obnovitelné zdroje mají více než 50% podíl, což znamená, že nová energetika bude, bude hlavně spočívat na větru a slunci. A to jsou, myslím, ty hlavní signály z této energetické cestovní mapy. Že totiž ty velké, to, co máme dnes, eh, uhlí a atom, to jsou ty základní, ty ústřední zdroje, takže ty skutečně ustoupí. A to také znamená, že flexibilita trhu a propojení sítí, že to všechno bude třeba posílit. A toto je vlastně všechno důležité a souvisí to také se chystaným sdělením komise o společném trhu. To je vlastně anticipace těchto Eh, těchto trhů. No a eh, další signál z těch modelů je tento. Budeme přecházet na vysokou úroveň obnovitelných zdrojů, CCS nebo atomu. Systémové náklady v roce 2030 budou prakticky stejné jako tedy plus minus tedy ty, eh, ta statistická nejistota. A to je také důležitý signál, Protože to znamená, že riziko vyplývající z atomu vyšší riziko uhlíku, které tedy vyplývá z uhlí a CCS, to nepovede ke zlevnění cen. A v této souvislosti se můžeme dát cestou obnovitelných zdrojů. A já myslím, že toto je vlastně výzva pro parlament, že prostě bychom si měli analyzovat detaily z těchto modelů a pokusit se také dosáhnout konsensu k tomu, jak si představujeme cíle pro rok 2030 a také třeba eh, jak si otázky eh, flexibilizace energetického trhu. Děkuji, kolega Šimanský. Děkuji. trošku obecná poznámka. Dlouhodobé strategické plánování má spoustu výhod, protože zvyšuje jistotu pro investory. Na druhou stranu musíme brát ohled na omezení, které jsou technologické a tržní. Um, jsou to vlivy, které nemůžeme teď předvídat. Ani komise která na to má spoustu nástrojů. Vývoj systému ETS je dobrý příklad. Technologické změny v, my, v energetice jsou velice dynamické a mohou situace se může změnit velice rychle. Takže musíme být flexibilní při strategickém plánování. Pokud chcete plánovat do roku 2050, což je dlouho dopředu. A návrh, který prezentovala paní Cavela, má spoustu výhod a já bych um, zdůraznil význam cen, rostoucích cen pro domácnosti a ekonomiku. Také musíme eh, se dívat na obnovitelné stroje a um, postupné odstraňování uhlíkových technologií a na ekonomické aspekty. Můžeme mluvit o ambiciozních číslech, které jsou více nebo méně platné. Nicméně nakonec jde o konkrétní náklady, které ponese evropská ekonomika. A ta není anonym, to není anonymní díra nebo um, entita. Je to, jsou to spotřebitelé, jejich život bude silně ovlivněn těmito ambiciozními cíly. Výzkum provedený v Německu týkající se cen energií a nárůstu podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu jasně ukazuje, že politická rozhodnutí bez mm, ekonomických kalkulací mohou být velice nákladná pro velké hráče na trhu, ale hlavně pro ty nejchudší, kteří, které ta, ta energetická bída může uh, skutečně velice bolet. Evropská unie má hodně co říct o struktuře energetického trhu a je nutné zdůraznit význam tohoto vnitřního trhu. Ten vnitřní trh nejenom zajišťuje větší konkurenceschopnost, ale také nutné reakce na tu výzvu využívání obnovitelských strojů tyto zdroje musí být podpořeny spolehlivějšími zdroji. Potřebujeme dobrý, flexibilní trh, který bude dobře propojený. Takže trh a diverzifikace zdrojů přispějí naší bezpečnosti, což není nutně zaručeno mm, všude v Evropské unii. Myslím, že toto je dobrý návrh, jsou to dobré priority, nicméně vás chci varovat před um, zacházením do podrobností, protože máme dlouhou perspektivu před sebou. Děkuji. Um, stínoví zpravodajové, eh, všichni už hovořili vzhledem mm, nebo všichni se přihlásili, takže já budu muset požádat všechny další řečníky, aby se omezili na dvě a půl minuty. Začíná paní Del Castillo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se chci omezit časově, Děkuji a vítám iniciativu paní Cavely. A to otevřený návrh. Je tam samozřejmě hodně aspektů a nových prvků a je to i vyrovnaný návrh co do obsahu. A to má přesně udělat zpravodaj na úvod při první výměně názorů. Legislativní aktivita v energetice v tomto volebním období je nepochybně velice důležitá pro náš výbor a téměř všechna témata nebo většina z nich v oblasti legislativy se týkaly energetiky. Další téma, které není legislativní, ale je velmi důležité, protože stanovuje hlavní cíle cesty do budoucnosti. A co je velmi důležité, nezapomínat, že na vybudování této budoucnosti musíme vycházet z přítomnosti, nemůžeme skákat do půl cesty. A tady si myslím, to řekl i předřečník, je třeba zdůraznit význam a prohloubení vnitřního energetického trhu. To je rozhodující nejen pro konkurenceschopnost, ale i pro energetickou bezpečnost. A třetí balíček, schválený 2009, se musí dobře transponovat. Pokud to neuděláme, tak potom mm, to je jako kdybychom skákali z přítomnosti na půl cesty a to nemá význam po druhé. Velký význam v úseku 16 zpravodajka přikládá úloze skapalněného zemního plynu. To je důležitý energetický zdroj pro Evropu ale než budeme rozvíjet jiné koridory, například ve středozemí, jsou země, které mají dostatek terminálů na splinování a které nejsou dostatečně mm, využívané. V tom smyslu to propojení je velmi důležité. Dříve, než vytvoříme nové koridory, když se nevyužívají splinovací zařízení, která už existují. Děkuji. Děkuji. Další, kolega Mačikěvič. Mohli bychom podpořit eh, směřování té cestovní mapy, ale budeme muset najít řešení, které zajistí rovnoměrné sdílení. Ehm, bez tohoto plánu to povede k neočekávanému nárůstu cen energií, emisí a také nedostatku, nedostatečné ziskovosti energie. Evropská komise má být technologicky neutrální stávající řešení mm, dají velkou podporu obnovitelným zdrojům. Navrhovaná eh, cestovní mapa do roku 2050 marginalizuje fosilní paliva pro, při zajišťování energetické bezpečnosti. Současně nové technologie jako CCS um, ehm, Eh, z skladování energie z obnovitelných zdrojů, to se zdůrazňuje. Chci připomenout, že více než 50 energie v roce 2050 podle předpovědí se stále bude produkovat z uhlí. A do roku 2035 celková globální poptávka po plynu vzroste o 50 Že pokud půjdeme touto cestou, snižování tradičních strojů energie bez koordinace s jinými státy, tak mm, to selže. My musíme zajistit vyrovnaný a udržitelný rozvoj všech strojů, tak aby Evropská unie eh, byla celosvětově eh, v centru pozornosti. Chci připomenout článek článek 5, kde zpravodajka hovoří o významu mm, individuálního utváření energetického mixu. Je důležité se podívat na dopad těchto scénářů na jednotlivé členské státy. Musíme se podívat na uh, důsledky pro jednotlivé členské státy. Já myslím, že bude důležité Ehm, se podívat na domácí zdroje energie, především uhlí a plyn. Děkuji. Děkuji kolega Vidal Quadras. Děkuji paní předsedkyně. Máme před sebou velice významnou zprávu a musíme pogratulovat zpravodajce, protože v úvodním návrhu se jí podařilo něco, co nebylo vůbec snadné, a totiž vyrovnaný přístup i objektivní v oblasti, kde je hodně problémů, kde jsou i velké diskrepance. Takže tato rovnováha nabízená v tomto textu si zaslouží gratulace. Předřečníci už eh, zmínili téměř všechny zajímavé body. Já bych jenom předložil několik všeobecných, jednoduchých nebo koncepčních myšlenek. Za prvé, když se plánuje střednědobého a dlouhodobého hlediska v energetice, tak nemůžeme být vězni ideologických rámců. Musíme být absolutně objektivní, praktičtí a realističtí. Ideologie je obvykle anebo často mm, je takovým vězením pro mozky, takže bez ideologických předsudků, prosím. Druhá myšlenka, vnitřní trh. A fyzická infrastruktura, to je všechno klíče, klíčové abychom vyřešili hodně existujících problémů. Nesmíme možnit to, aby členský stát, jeden členský stát nějakým způsobem ohrozil a nebo zdržoval realizaci tohoto trhu a infrastruktury. A za třetí, když jsme všichni na jedné lodi, tak jsme všichni. A říkat, že energetický mix je otázkou subsidiarity a svrchodového oného rozhodnutí státu, to je pěkné, ale v rámci nějakého pořádku. Pokud stav Unie závisí na přírodě, například větrná energie nebo biomasa, může být praktickým problémem, praktickým řešením. Stát a jiný stát kriticky se dívá na fosilní paliva tak se to eh, každý může řešit, jak chce. Pak by to vypadalo tak, že egoistické a osobní přístupy převládnou nad všeobecným dobrem. Každý je správcem svého energetického mixu, ale všichni by měli přistupovat k tomu eh, eh, všeobec obec celkově a myslet na potřeby ostatní. Jinak se nám může stát, že naše práce nebude užitečná nebo kontraproduktivní. Děkuji. Slovo má pan Viktorio Prody, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji paní kolegyni za práci, kterou odvedla velice stručně. Myslím si, že potřebujeme udělat krok vpřed, protože jde o to, abychom měli jasno, kde máme investovat. Tady nejde jenom o technologie. Měli bychom začít jasně říct, že budeme dělat toto, toto a toto, proto a proto a bude to stát tolik a tolik. Problém je ten a ten. A též musíme pochopit, že na to potřebujeme skutečně velké investice – Měli bychom začít hovořit o způsobech a metodách investování. Tato oblast, i když neúplně by měla být řešena financováním euroobligací nebo projektových dluhopisů. protože při těchto investicích se musí postupovat co nejrychleji, protože mohou přispět i k tomu, že e, se dostaneme z této hospodářské krize. Pokud se uvažuje o technologiích, tak bychom se měli podívat i do budoucnosti. Nemůžeme investovat do uhlí a potom konstatovat, že to stálo mno, příliš mnoho. Například CCS To je technologie, která absorbuje velkou část. A já jsem velice skeptický k tomu, kolik bude stát ta energie, která se vyprodukuje z uhlíku. Ještě jeden kolaterální aspekt. My jsme hovořili o energetických sítích. to bychom měli, tady bychom měli odvážně zanalizovat situaci, protože budeme pokračovat s energetické sítě, kterou budou skutečně evropské, protože jenom tak se nám podaří minimalizovat potřeby skladování energie. A jenom tak to zvýšíme účinnost, co se týče ETS. Ještě nejsme v situaci kompletního využití. Hmm, v našem oddělení se vypracovala tato publikace Rio 20 a my teď musíme znovu přehodnotit návrhy v systému ETS. Mám tady samozřejmě hodně věcí a mrzí mě, že někdo mm, přede mnou měl hodně mm, příležitost mluvit spousta a mě toho tady ještě zbylo spousta. Nyní má slovo paní kolegyně Hybner, prosím. Tady hovoříme o velice důležitém dokumentu, který bude představovat um, takovou uh, přehled dalších um, aktivit v této oblasti. Děkuji paní Cavela za velice kvalitní dokument, který nám poskytuje flexibilitu při budování individuálního energetického mixu v jednotlivých členských zemích. Současně bereme ohled na to, co je důležité pro celou Evropu, snižování CO2 globálně. Považuji za vynikající, že zpravodajka hovoří o tématech, které nás nepokojují. To jsou témata, které se nás týkají. V parlamentu máme pocit někdy, že jsme mm, považováni za margina, jsme marginalizováni, protože používáme především uhlí pro produkci energie. Nové technologie, CCS, technologie, které souvisí s jinými zdroji, nám dávají příležitosti rozvíjet také sektor energetiky, takže za to vám děkuji. A včera jsme hovořili o 18, um, pan Žado hovořil o nějak kterých obavách, které máme. My můžeme snížit náklady na energetiku solárních panelů, pokud můžeme využít čínské komponenty, ale musíme brát ohled na to, že exportujeme emise. A to neznamená nutně, že v Číně ty solární panely se budou vyrábět stejnými postupy jako v Evropě. Takže na jedné straně se zbavujeme produkce v Evropě a produkujeme emise jinde. Takže když hovoříme o obnovitelných strojích, musíme si pamatovat, že musíme postupovat opatrně a že musíme um, hledat vyrovnaná řešení, aby náklady se nepřesouvaly jinam. Protože se může zdát, že přesouváme CO2 mimo Evropu, ale Musíme si mít na paměti všechny aspekty v Evropě, protože se nechceme, nechceme zlikvidovat všechny producenty v Evropě. Děkuji. Grazie, alla collega. Děkuji kolegyně eh, Jordan. Děkuji. Eh, většinou, když eh, tady eh, dostáváme nějaký dokument od komise, tak říkáme, že je to dobrý základ a potom rozšíříme cíle, které máme na pět nebo deset let na mm, ještě něco dalšího. Ale já si myslím, že v tomto případě bychom měli se na to věcí pečlivě zamyslet a do další práce teď už potřebujeme kalkulace, kalkulace různých scénářů, tedy scénáře, kdyby tady nebyla žádná mezinárodní akce v oblasti klimatických změn, protože v takovém případě si Evropská unie nemůže dovolit eh, jednat eh, samostatně eh, do takové míry, jako by mohla, kdyby ostatní tahli s ní za jeden pro vás. Velmi souhlasím s tím, co říkal pan Royal. Musíme být eh, technologicky neutrální a možná by stačilo na to, kdybychom měli jeden eh, hlavní cíl. Jsem zpravodajkou ve výboru Envy a já jsem tady eh, navrhla určité cíle v oblasti oxidu uhličitého a, a myslím si, že musíme snižovat naši závislost na dovozu energiích a ne méně Evropy v oblasti energií. Potřebujeme více Evropy v oblasti tržních mechanismů a také v oblasti eh, obnovitelných strojů. Tam potřebujeme i mezinárodní spolupráci. Eh, ten eh, podpůrný mechanismus by měl být omezený, protože až některé technologie, nebo některé technologie se stanou teprve za několik let schopné fungovat na trhu a pokud ne, tak bychom, pokud se tak nestane, tak bychom už je neměli dále podporovat. Musíme také věnovat pozornost malým energetickým systémům, protože ehm, pokud eh, tedy budou eh, omezené, tak by byly nepružné. Tyto cíle jsou úplně jiné v případě, že se týkají větších systémů ve srovnání s těmi malými. Děkuji eh, zpravodajce za to, že věnovala pozornost interakci mezi různými energetickými politikami, mezi různými členskými státy. Měli bychom také eh, zvlážit roli eh, agentury ACER v této oblasti. Je lépe nejprve potřeba integrovat dopravu a, a také topení v této energetické cestovní mapě a Horizont 2020, tady doufám, že bude možné energii zahrnout do tohoto rámce, protože je to důležitá oblast a mělo by to být eh, technologicky co nejvíce neutrální. Další eh, řečník. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já eh, mám asi pět myšlenek, na každou chci 30 vteřin. Tato cestovní mapa je velice zajímavá, je to velmi dobře koncipováno a eh, zajímavá je tady zpráva paní Cavely, která tady eh, upozorňuje na velmi důležité věci. I když musím říct, je tady ještě celá řada neznámých, když budeme plánovat třeba 30 na 35 eh, let dopředu nebo déle, například eh, pokud jde o jaderné elektrárny, jaderné elektrárny, eh, byl, tam by bylo naplánováno, že budou uzavřeny, ale teď se opět zase některé otevírají, což má v Japonsku a ceny plynu se tam téměř dvojnásobily. Například eh, břidlicový plyn by mohl vést ke snížení eh, cenu. V USA tam to působí na cenu plynu která je méně než 2 dolary. A to jsou věci, které musíme všechny zanalizovat. Musíme také zvážit, jaký dopad budou mít jednotlivé scénáře na průmysl, například rafinérie, které nijak eh, nesouvisí s odbytem v Evropě, tak musí uzavřít svůj provoz, protože zkrátka už nejsou konkurenceschopné ve srovnání s rafineriemi ze třetích zemích. A kritéria životního prostředí nebo sociální kritéria nejsou zohledňována, což má dopad na průmyslovou politiku v Evropě. Tedy nejsou, tato kritéria nejsou zohledňována mimo Evropu, ale má to na Evropu dopad. Na rafinérie. Myslím si, že toto téma by mělo být podrobně zanalizováno dále. Vnitřní trh a práva spotřebitelů. Tady mohu souhlasit s kolegy. Uh, s tím kolegou, kteří, nebo s těmi, kteří eh, tady kladou důraz na vnitřní trh. Potřebujeme dobrou síť a dobrý vnitřní trh, protože jinak se nám nepodaří být energeticky účinní a snížit náklady. Ovšem nesmíme zapomínat na práva spotřebitelů, což se tady nezohledňuje. Ceny za energie, to je něco jako eh, další zdanění. A také ten ekonomický model eh, v tomto návrhu není úplný. Několik kolegů upozornilo na to, že ekonomická analýza předkládána v této zprávě není dostatečná. Analyzuje se podrobně poptávka, ale eh, pokud jde o nabídku, tak tam je ta analýza velmi nedostatečná. Děkuji, slovo má kolega Skinner. Já jsem se nepřihlásil o slovo, ale je od vás velice milé, že mi eh, to slovo udělujete. Jsem trochu překvapen. Ehm, to jsem tedy asi přehnala. Slovo má kolega eh, Žado a to je poslední řečník. Děkuji, paní předsedkyni. Jenom bych citoval Baracka Obamu. V roce 2009 řekl, máme volbu, Můžeme zůstat hlavním dovozcem ropy ve světě a naše peníze posílat do zahraničí. Můžeme se stát prvním světovým, anebo se můžeme stát prvním světovým vývozcem čisté energie. Um, můžeme tady se chopit příležitosti toho, co jsme uznali za největší příležitost naší eh, doby. Ten eh, národ, který se stane eh, lídrem v oblasti obnovitelných energií, povede svět v dalším tisíciletí. Evropa se zatím snažila se opírat o ambiciozní cíle v oblasti obnovitelných energií a na druhé straně tady byla byl průmysl obnovitelných energií. Eh, Tam jsme měli inovace, ale teď eh, tady chceme mít nějaké ústupky, pokud je o zachytávání uhlíku, bředlicový plyn a další typy, eh, tedy třeba i konvenčních energií. A, a i pokud jde o průmysl obnovitelných energií, ten zažívá velkou konkurenci ze strany Číny. Já si myslím, že musíme mít jasno. Japonsko platí velmi eh, draze za svou energii, ale to je kvůli jeho zaslepenosti, protože se Japonsko zadlužilo v oblasti jaderné energie a my eh, dnes eh, Máme 188 miliard euro, které vlastně dáváme na dovoz energií a to je kvůli tomu, že vlastně se soustředíme na energii, která není dobrá pro klima, kvůli znečištění, ale není to dobré ani eh, pro naše eh, podniky. A mm, obrovské částky eh, tady vydáváme na tyto věci a představuje to asi 15, 15 milionů pracovních míst, které bychom takto mohli vytvořit, ale nebo které ztrácíme kvůli tomu, že nerozvíjeme obnovitelné energie u nás na našem kontinentu. Děkuji, paní Kolárská Bobinská. Děkuji. Paní předsedkyně, omlouvám se, nebyla jsem eh, tady během hlasování, ale byla jsem eh, na hlasování v jiném výboru. Je velice obtížné stanovit cíl eh, kde by to zabralo 40 a 50 let a vlastně je to 40 a 50 let, kde, až 50 let, kdy nevíme, co se stane. My bychom se především měli otevřít nejrůznějším energetickým zdrojům, novým technologiím, vědě a výzkumu. Evropská unie v dalším rozpočtovém návrhu chce investovat velkou částku do inovací a chceme také tady eh, se soustředit na spojení mezi podniky a univerzitami a výzkumnými středisky. Chceme je více podpořit. Můžeme tady očekávat, že bude více investit v oblasti energií. Bude tomu věnováno více prostředků než dosud. Nemůžeme tedy k tomu přistupovat tak, že si řekneme, tento typ energie je budoucnost. Například břidlicový plyn, eh, pane Žado, to není minulost, to je, to je budoucnost. A my si musíme nechat možnost, otevřít si možnost pro spolupráci na základě nejrůznějších eh, energetických zdrojů je důležité, abychom doplnili tuto cestovní mapu ještě o specifické cestovní mapy za každý členský stát, protože ne každý členský stát eh, může mít stejnou cestovní mapu. Státy se velmi liší. Vím, že je tady snaha vytvořit eh, cestovní mapy pro členské státy. Už tady jsou takové snahy takovou cestovní mapu, která by vedla k ekonomice eh, s nízkou spotřebou uhlíku. Něco takového musíme vytvořit do roku 2050. Nechci hovořit příliš dlouho, ale ještě jednu věc. Eh, komise tady zorganizovala systém vzájemné eh, kontroly, pokud jde o cestovní mapu, ale závěry této cestovní mapy nebyly dostatečně zanalizovány a uplatněny. Některé velmi zajímavé závěry by se každopádně měly ve zprávě objevit a já udělám vše proto, aby závěry eh, toho eh, vzájemného hodnocení byly zohledněny a byly začleněny do tohoto dokumentu. Děkuji, slovo má komise. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Cavela. Děkuji stínovým zpravodajům a dalším Pro nás je velice užitečné, že zde proběhla tato diskuze a tento návrh. Cestovní mapa 2020 eh, musí být prodiskutována, ale nesoustředí se samozřejmě příliš na to, co se stane v roce 2050, ale spíše na tu cestu k tomuto roku. Mnoha rozhodnutí jsou dlouhodobá, ale, eh, nebo ty kroky jsou dlouhodobé, ale rozhodnutí musí padnout dnes a proto jsme na základě scénářů zanalizovali to, co máme udělat. Situace v členských zemích je odlišná, energetický mix je v kompetenci členských států, ovšem eh, přesto jsme na základě scénářů předložili alternativy No Regrets. Vy jste to tady uvítali. Potřebujeme obnovitelné energie, energetickou účinnost, bez toho se neobejdeme, ale potřebujeme také dostatečnou infrastrukturu a vnitřní trh. Proto eh, komise v návaznosti na cestovní mapu naplánovala tři sdělení. Jedno už eh, bylo předloženo k obnovitelným energiím a na pozim přijde další k vnitřnímu trhu, včetně analýzy podle jednotlivých členských zemí a pravděpodobně eh, něco dalšího předložíme ke konci eh, tohoto roku, na počátku příštího eh, k významu CCS. Takže to vše spadá do toho rámce analýz k roku 2050 a myslím si, že čím to bude konkrétnější, tak tím to bude lepší. Ten další krok, který připravujeme, v příštím roce je cestovní mapa do roku 2030, to už tady bylo zmíněno. Jsme tady ještě otevření k tomu, co bude ještě potřeba udělat. Provádíme další analýzy, abychom zjistili, jak ty cíle tady zatím působí a co bude nutné dále doplnit. Dnes tedy diskutujeme o Eh, cestovního mapě do roku 2050. Ty příspěvky, které eh, tady zazněly, jsou pro nás důležité. Pochopili jsme nebo zachytili jsme, že bude ještě slyšení a komise se toho ráda aktivně zúčastní. Děkuji. na závěr dáme ještě eh, slovo paní zpravodajce. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla poděkovat eh, všem kolegům za konstruktivní návrhy. Eh, vážení kolegové, kolegyně, eh, ráda bych připomněla jednu věc. My máme za úkol vypracovat zprávu v rámci zprávy. My se zabýváme průmyslem, energetikou, rozvojem, výzkumem. A já musím zcela osobně se přiznat k tomu, že pokud eh, já bych chtěla investovat eh, do, v Evropě do průmyslu, do energetiky a přitom si přečetla tento text, eh, pak by si asi nebyla tak docela jistá, kam a jak mám vlastně investovat. Já tady skutečně vnímám obrovské potíže. A je tedy třeba v tomto textu reálně formulovat to, jak si má počínat investor, který chce v Evropě vložit peníze do průmyslu a energetiky. Z tohoto důvodu jsem předložila eh, návrhy pozměňovací a já tedy jsem je formulovala tak, aby ten text snad byl o něco lepší. Ale samozřejmě jsem odkázána na vaši podporu a velice se těším na vaše návrhy ke změně tohoto textu, ale je třeba, aby ten náš text byl reálný a dával odpovědi na konkrétní otázky. To znamená, co má činit, jak si má počínat investor v energetice na evropském trhu. Byla tady řeč o flexibilitě. Já jsem chtěla být ne tak flexibilní, ale spíše realistická a mám zde otázku, jestliže se eh, na světě, co si koná na ochranu světového klimatu, tak co máme dělat my v této souvislosti. A ještě bych chtěl říci, že de facto my bychom se v tomto textu měli jednoznačně vyjádřit k přechodnému období, to znamená do roku 2030, do roku 2050. Co by se tady mělo dít v souvislosti s těmito lhůtami a to i v oblasti obnovitelných zdrojů. Nemůžeme samozřejmě zcela pomíjet jiné zdroje energie při docilování toho, co chceme dosáhnout do roku 2050, nemůžeme zcela ignorovat třeba zemní plyn a eh, je třeba také se eh, zaměřit na možné vlastní zdroje energie, třeba ten břidlicový plyn. Ale je třeba brát v úvahu také nové zdroje zemního plynu a ropy. Eh, prostě ty tady ještě budou, ty nezmizí jen tak. A i to je třeba vzít úvahu. Chtěla bych eh, ještě upozornit na toto. Existují rozdíly eh, mezi tedy hospodářskou situací členských zemí a mezi mm, také, jak si bychom řekli, vyspělostí e, v té oblasti energetiky a mm, příslušného výzkumu. E, takže možná, že by tady také bylo dobré e, posílit ekologickou osvětu. Možná, že by to chtělo trošku upravit eh, výukové plány. Prostě je nás tady 27 členských zemí a eh, k těm cílům roku 2050 se přibližujeme různými rychlostmi. Cíl nicméně máme společný a tento rámec musí zůstat zachován. Tomu musí odpovídat eh, orientace naší energetické politiky. A to i třeba v souvislosti eh, s další existenci, a možná bych mohla říct s přežitím evropských občanů. Prostě některé členské země si mohou dovolit drahou energetickou politiku, jiné nikoli. A ještě bych vás chtěla na závěr požádat o pomoc s tím, aby náš text vyzněl pokud možno jednoznačně vzhledem k cílům do roku 2050. Samozřejmě je třeba vyhodnotit cíle 2020, zajistit reálnou, realistickou formulaci cílů do roku 30 a je třeba zůstat tedy hlavně s nohama na zemi v tomto textu. Děkuji, děkuji vám, paní Cabelo. Eh, chci připomenout, že budeme mít v úterý 18. září slyšení k tomuto tématu. Pozměňovací návrhy je možno podávat do středy 19. září 12 hodin v poledne. A nyní další bod je celkový rozpočtový plán Evropské unie na rok 2013. Tak a slovo má pan Bidighofer. Děkuji. Kolegové, pokud vás tematika rozpočtu eh, příliš nezajímá, tak eh, to by mohla být chyba. Protože já jsem se zabýval rozpočtovým jednáním v tomto výboru eh, loni i předloni a musím říci, že situace byla eh, stejně obtížná, jako je dnes. Můžete prosím chvíli počkat. Dámy a pánové, prosím, pokud nechcete sledovat tento bod programu. Prosím, abyste opustili tuto místnost, aby pan Bittighofer měl vhodné prostředí pro svůj proslov. Já bych eh, skutečně rád vyzval kolegy, aby věnovali určitou pozornost popisu současné situace a to se týká také vlastně té, toho obtížného úkolu, eh, jak to ven. Komise z Dubnu eh, předpokládala eh, v závazcích nárůst o 2%, to je a 6,8 navíc v platbách, které by měly pokrýt smluvní závazky za letošní rok a předchozí roky. My eh, v kapitole, která se týká eh, konkurenceschopnosti zaměstnanosti, eh, tam se počítalo se zrůsty z 4,1 a 17,8 závazcích a v platbách. Realita je taková, že jsme, máme velké spoždění v platbách za stávající smluvní závazky. Růst FP7 mělo být 6,8% a pro konkurenceschopnosti a inovaci kolem 7%. To už bylo méně, než se očekávalo v příslušných právních základech pro FP7 a pro CIP. Eh, poté, co se vyjádřil Koreper, k návrhu rozpočtu v souladu s pozicí rady se v kapitole 1a počítá místo plus 4,1 v závazcích pouze plus 1,5 a místo 17 plus celých 8 v platbách pouze 1,04. Což znamená, že podle rady budeme mít asi zvýšení o polovinu míry inflace škrtání eh, v platbách v eh, programu CIP, konkurence z inovace, by měla být kolem 40 oproti původnímu návrhu komise a v závazcích je škrt asi 10 a v platbách 23 v těch eh, finančních nástrojích CIP. To naprosto neodpovídá eh, dohodě pro zaměstnanost a eh, růst, eh, jak se dohodli šové vlád. Hovoří se tady o investicích do rozvoje a do malých a středních podniků, do start-upů a teď nám tady předkládají rozpočet, který prostě to naprosto neumožňuje škrty ve finančním nástroji CIP, pokud to takto dopadne, jak to chce rada, tak to znamená, že malé a střední podniky budou mít v době krize ještě horší přístup ke financování. Mohlo by to v podstatě vést k celému zhroucení implementace tohoto programu. Komise provedla analýzu situace a podle ní eh, ty prostředky na platby, tak jak to navrhuje, navrhuje rada, budou do května příštího roku zcela spotřebovány. Ve zprávě pana Lavie, která je základem pro naše vyjednávání v trialogu, tam jsme hlasovali o boj za adekvátní úroveň zdrojů na příští rok Bojovali jsme za odpovědnou, odpovědný přístup a proti umělým škrtům. A také jsme chtěli, abychom vzali v úvahu skutečné potřeby pro dosahování našich cílů a dále v oblasti růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, zejména pro malé střední podniky a mládež. Ovšem žádný z těchto cílů skutečně není dosažitelný eh, s rozpočtem, který navrhuje Rada. Já myslím, že alternativy jsou zde naprosto jasné, což znamená, že buď ustoupíme, a v tom případě převezmeme část zodpovědnosti za to, že necháme malé a střední podniky a evropskou konkurenceschopnosti na holičkách v době krize anebo se pustíme do tuhého boje s radou o rozpočet. To samozřejmě o tom nerozhoduje zpravodaj ani tento výbor, ale podle mého názoru eh, není zrovna povzbudivé když vidíme, jak málo kolegů vůbec zvážilo, že je třeba tomuto věnovat pozornost. Já tady se nebudu pouštět do soukromí bojů. Já přežiju všechno, já přežiju i to, když prostě prohlásíme, že jak si o to nemáme zájem, jako politicky, to já to zvládnu. Já bych tedy raději spojil síly s jinými, abychom se pokusili eh, vyhnout tomuto pravděpodobně velmi negativnímu dopadu toho, co navrhuje rada. Já jsem to všechno sdělil tínovým zpravodajem, sdělil jsem jim, jaké změny bych navrhoval do rozpočtu já jsem se ovšem neodvážil vrátit do hry všechny původní návrhy komise, dokonce jsem byl ochotný od některých z nich zcela ustoupit, ale pokusil jsem se obnovit všechny ty rozpočtové položky, které se týkají výzkumu a vývoje a malých a středních podniků. A já si myslím, že toto by měla být eh, jaksi naše priorita, které bychom se měli držet. Pokud se týče práce na rozpočtu, na přípravě tohoto rozpočtu, tak to bude asi trošku obtížné, poněvadž budeme muset hlasovat všichni 3. září. Čili nebudeme mít eh, během prázdnin možnost setkat se se všemi stínovými zpravodaji. Eh, přičemž eh, Termín pro pozdňovací návrhy je 21. srpen. A ještě jedna poznámka k pilotním projektům. Původně bylo navrženo sedm naším výborem. Tři z nich byly hodnoceny Ačkem ze strany komise. A já bych tedy navrhl, aby výbor později hlasoval ve prospěch těchto tří pozitivně přijatých eh, projektů. Ty ostatní byly tedy hodnoceny B a C a já bych tedy je opustil. Děkuji, pane Bytikofere. Nemáme tady eh, stínové zpravodaje za EPP a za socialisty, takže pan Skinner. Já myslím, že eh, pan Bytikofer to velice eh, zajímavě a vážným způsobem eh, představil. Já tedy sdílím jeho obavy, zejména pokud se týče agendy pro růstu a zaměstnanosti. Já jsem z neoklasické školy ekonomické, takže skutečně si myslím, že je třeba investovat tam, kde je krize. Já tady Nevím, eh, nakolik tedy chápe rozpočtový výbor eh, naše kompetence, tedy eh, tu nutnost investovat do vývoje a tak dále. Čili já bych byl skutečně rád, kdyby pan Bitikofer vytrval ve svém úsilí a jestliže tady prostě eh, není zastoupeno úplně všechno, tak aspoň bychom měli bojovat za to, co tam je. Myslím, že náš výbor má určitý smysl pro realitu, ale zase eh, je třeba skutečně, že Eh, část eh, parlamentu tady, eh, tady určitě volá po větších investicí, investic. Čili já si myslím, že skutečně bychom měli opravdu se tohoto téma tématu držet a současná situace je poměrně zoufalá Čili já si myslím, že pokud hovoříme o tom o úsporách, tak bychom tedy měli hovořit o vhodných úsporných investicích spíše než o škrtání projektu. Děkuji, pane Skinner. Teď si budu muset vzít slovo sám za Alde, poněvadž my máme několik jasných eh, priorit. Pokud se týče rozpočtového rámce za pos- z posledního roku, především bych chtěl říci, že eh, eh, je třeba také do rozpočtu promítnout finanční prozíravost jednotlivých členských zemí. Úspory v současné době to není zcela udržitelné, není samozřejmě možné Eh, tady na jedné straně škrtat v národních rozpočtech a zároveň o 7% zvyšovat eh, rozpočet, eh, rozpočet evropský. My tedy mm, sice nemusíme považovat škrty za posvátné krávy, ale je třeba k tomu přistupovat rozumně. Rozhodně tedy inovace a malé a střední podniky, to jsou klíčem k budoucímu růstu. A my tedy vítáme návrh komise, že e, zvyšuje e, částky na FP7 a CIP. Samozřejmě komise e, navrhuje všechno, zvyšování všechno možné. My tady toto podpořit nemůžeme, ale pokud se týče výzkumu a inovací, tak na tom bychom trvat měli. Druhá otázka je, jakým způsobem tyto prostředky utrácet. Jsme v posledním roce současného finančního rámce. To znamená, že bychom měli více peněz dát na takové ty demonstrační projekty a přesouvat se směrem k tomu, aby evropské eh, rozpočty spojily síly se soukromými rozpočty. A to de facto je také eh, to se promítá také do priorit roku 2013. Samozřejmě je to správný směr, jsou to investice do budoucnosti, eh, přičemž eh, veřejné rozpočty by měly být dobře integrovány do eh, evropské politiky obecně. Takže teď bychom se zeptali komise, ovšem komise tady nemá své zástupce, takže pan zpravodaj Bidigofer ještě závěrečné slovo. Já myslím, že toto není významné téma. No dobře, ale stejně hlasovat musíme a hlasovat budeme tedy 3. září. Pozměňovací návrhy podávejte do 21. srpna, jak řekl pan Bitikofer. Dobře, děkuji. A já vrátím předsedání paní Santory. Bene, Inizia, ringraziamo il ministro. Děkuji panu ministru Savlosovi Malasovi, který je ministrem zdravotnictví Kyperské republiky a ehm, je také zodpovědný za výzkum a proto je tady dnes mezi námi v zastoupení současného kyperského předsednictví. Děkujeme, že přišel, že přijal naše pozvání. Máme k dispozici 45 minut, takže je možnost dobře poznat záměry nového předsednictví. A jistě budeme mít možnost také položit všechny otázky a já ho poprosím na 10 minut o úvodní vystoupení a potom přistoupíme k otázkám. Pane ministře, máte slovo. Děkuji. Přál bych si ještě více času. Máme před sebou zajímavou diskusi o výzkumu. Paní předsedkyně, vážení člené Evropského parlamentu, dámy a pánové, je mi velkou ctí Eh, hovořit ve výboru ITRE a prezentovat program a priority kyperského předsednictví Rady Evropské unie v oblasti výzkumu a inovace. Při diskusi o tomto tématu bychom si měli být eh, vědomi prohlášení eh, Lisabon 2001. Tam tehdy jsme evropským občanům slíbili, že do roku 2010 Evropa bude nejdynamičtější ekonomikou na planetě se znalostmi a inovacemi, eh, které byly jaksi jádrem toho slibu. O 11 let později čelíme eh, velké ekonomické krizi, které otřásá základy mnoha společností různými způsoby. Nová strategie EU 2020 eh, klade výzkum a inovace jako do centra naší nové strategie. Je, mm, má velkou důležitost dávat významné a hmatatelné politické signály pro evropské občany. Není pochyb, že cesta z krize je pomocí růstových politik a investic do výzkumu a vývoje. Kypr převzal předsednictví rady ve velice citlivé době, která um, je, probíhá současně s jednáními o rámcovém programu pro výzkum a vývoj Horizon 2020. Jsme si vědomi úkolu, který před sebou máme a těšíme se na konstruktivní diskuse v rámci Rady a především na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem. Horizon 2020 je nutně naší nejvyšší prioritou. Kromě toho během našeho předsednictví klademe důraz na tři hlavní další témata. Evropský institut inovace a technologie EIT, e který je též součástí Horizon 2020 legislativního balíčku, Evropský výzkumný prostor ERA a mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji s důrazem na, euro, na, na rozměr euro a středomoří. Um, Horizon 2020 a č- jeho čtyři legislativní návrhy eh, v této věci tedy rada eh, postupuje postupně při zkoumání návrhu, na rozdíl od přístupu Evropského parlamentu, který to bere jako balíček. Jsme vděční dánskému předsednictví za dosažení konsensu v radě a e, klíčových cílech programu. A um, především um, nařízení o uh, v tomto oblasti v minulém roce. Současně rada zavedla dva, několik nových aspektů do toho původního návrhu. Více ambiciozní cíle, 20 účast malých a středních podniků, dále um, Mm, eh, sociální výzva mm, v oblasti bezpečnosti a tak dále. Jsme rádi, že eh, naše zpravodajská paní Riera Madurel sdílí obavy vyjádřené radou k návrhu rámcového nařízení. Eh, jsme si vědomi mm, stanoviska parlamentu k nárůstu rozpočtu, ale celkový výsledek bude záviset na jednání MAFF. Nejdůležitější legislativní mm, téma jsou pravidla účasti a šíření e, konkrétního programu. Naše předsednictví se bude zaměřovat na obě nařízení s důrazem na RO, na, na e, pravidel pro participaci. I tady jde o zjednodušování. Tento požadavek vyplývá postupně, tedy vyplnul postupně a nejenom, že ho požadují zainteresované strany, ale také Evropský parlament, jak se odráží ve zprávě paní Kavarvalio. Hlavním cílem zjednodušení je snížení administrativní zátěže pro účastníky, snížení času udělení grantu a minimalizace pravděpodobnosti finančních chyb při zachování rovnováhy mezi důvěrou a kontrolou. Pro dosažení těchto cílů komise navrhla um, celkový zjednodušující balíček, který se nyní posuzuje, projednává v legislativních orgánech i mezi dotčenými aktéry. Spravodaj pan Ehler nedávno prezentoval návrh zprávy o pravidlech participace. Jeho doporučení je třeba pečlivě zvážit. Je to velice komplexní diskuse, kterou je třeba dobře koordinovat a zohledňovat úzkou vazbu mezi pravidly participace a revidovanou finančním, revidovaným finančním nařízováním a delegovaným nařízením. Kyperské předsednictví vnímá důležitost um, zjednodušených a flexibilních pravidel účasti pro úspěch Horizon 22 s usnadněním participace různých organizací při zajištění dostatečného dopadu programu na evropskou ekonomiku. Cílem našeho předsednictví je intenzivní diskuse v Radě v červenci a září. Cílem dosažení celkového přístupu na eh, říjnové radě pro konkurenceschopnost. Během neformální setkání ministrů pro výzkum, které proběhne v Nikozi příští týden, chceme diskutovat mm, toto téma a modely financování výzkumu. Abychom usnadnili tento proces, eh, třeba vydláždit cestu dohodě v Radě v říjnu. Specifickému programu. Toto je Um, rozpracování rámcového nařízení, kde je, jsou podrobněji rozpracovány aktivity financované v rámci Horizon 22 a konkrétní aspekty implementace. Eh, viděli jsme tady různé návrhy vaší zpravodajky paní Kavaleo. Těšíme se na stanovisko výboru na podzim, což bude důležitý vstup do balíčku eh, vyjednávání o Horizon 2020. Cílem kyperského předsednictví specifického programu je dosáhnout eh, částečný obecný přístup v Radě pro konkurenceschopnost v prosinci. Eh, dále je v tom balíčku Horizon v rámci program Euroatom, kde je financování evropského jaderného výzkumu. Uvědomili jsme, že to je citlivá otázka. Eh, snahy, jsou snahy o nové zaměření programu spíše na jadernou bezpečnost a také na vazby s programem ITER a jednání MFF. Zůstáváme opatrně optimističtější a budeme usilovat o částečný obecný přístup v Radě pro konkurenceschopnost prosinci. Budeme věnovat pozornost stanovisku Evropského parlamentu a těšíme se na stanovisko výboru Eh, na podzem. Další prioritou je Evropský institut pro inovaci a technologie EIT. Ten byl, tento mm, byl navrhnut jako dílná součást Horizonu 2020 na příští programovací období. Má přispět k udržitelnému evropskému růstu a konkurenceschopnosti eh, spojením všech tří aspektů znalostního trojuhelníku se zvláštním důrazem na vzdělání. První hodnocení EIT ukazuje velkou podporu klíčovým konceptům integrace znalostního trojuhelníku, spojením vynikajícího výzkumu, vzdělání a inovace do e, takzvaných KICS, znal, znalostních a inovačních komunit. E, Zjištění ukazují, že je potenciál pro budoucí vývoj EIT. Jak váš zpravodaj, pan Lambert, rada též eh, vnímá potřebu eh, zkoumat některé návrhy podrobněji, jako je model governance, eh, volba nových KICS, synergie Horizon 2020 a diskuse o nových kicks ale souvisí s diskusemi o F. Budeme brát ohled na tuto vzájemnou závislost a budeme eh, se tím řídit při diskusi o novém rozšiřování KICS. Máme eh, za cíl um, částečný veční přístup v na obou oblastech EIT. Očekáváme, že budeme řešit nařízení EIT v říjnu a mm, strategickou inovační agendu v prosinci. A tím budeme navazovat na konferenci, která proběhne Kypru 8. až 9. listopadu. Další prioritou je realizace Evropské výzkumné oblasti výzkumu. Eh, je důležité uvědomit si, že 95 výzkumu probíhá v členských státech. Řešení problémů jako vyšší eh, nadnárodní spolupráce, otevřenost pracovního trhu pro vědce, rovnost pohlaví a transfer vědeckých poznatků přispěje k realizaci ERA. Naše předsednictví klade důraz na grandiozní myšlenku eh, oblasti evropského výzkumu a chceme to té, toto téma dát na program eh, obou eh, rad pro konkurenceschopnost. Víme, že rozšiřování EU nejen přílež- vytvořilo příležitosti, ale také výzvy v oblasti ERA, která je jenom jedním z nich. Také jsem si vědom um, Mm, diskusí na toto téma a znepokojení některých členských států ohledně geografických disparit. Mm, diskuse na, o ERA bude dále stimulovat sdělení komise, které čekáme příští týden. Čekáme výměnu názorů ministrů na toto téma v říjnové radě pro konkurenceschopnost, kdy budeme diskutovat i závěry konference ERA, která proběhne na Kypru 14. listopadu. Závěry rady budou přijaty během prosincové rady. Čtvrtá poslední priorita je prosazování mezinárodní spolupráce v výzkumu a inovaci s důrazem na Evropu a Středomoří. Vítáme záměr komise strategicky se angažovat ve vědě, technologii a inovaci a spolupráci se třetími zeměmi pro dosažení cílů EU 2020. Naše předsednictví věří, že mezinárodní spolupráce by měla být zohledněna ve všech relevantních opatření ERA i v rámci celého Horizon 22. V tomto ohledu se těšíme na sdělení komise, které očekáváme na podzim a které projednáme v prosinci v radě. Neformální setkání ministru pro výzkum 20. července projedná možnosti um, mezinárodní spolupráce v výzkumu inovací s důrazem na spolupráci Euro, Evropa Středomoří, která nám leží na srdci. Výzkum a vývoj nabízí příležitosti pro středomorské země, aby využili své eh, akva aktiva ve prospěch svých ekonomik a občanů. Během eh, této politické nestability v regionu Euromed podporování tzv. neutrálních politik jako výzkum a vývoj přispěje ke stabilizaci situace v partnerských zemích Středomoří a Eh, dláždí cestu ekonomickému růstu a politickému zrání regionu. Na základě prohlášení z Káhyry 2007 a závěru konference Euromed výzkum a vývoj v Barceloně v Dubnu jsme se rozhodli zahájit diskusy mezi evropskými ministry pro výzkum. Vytvoření biregionálního výzkumného programu je klíčovým nástrojem implementace této agendy a může probíhat v rámci iniciativy podle článku 185. Eh, využijeme této možnosti během neformální rady pro konkurenceschopnost příští týden. Paní předsedkyně, vážení poslanci, na závěr. Všichni víme, že hladký přechod k eh, rámcovému programu 7 k horizonu 22 bude důležitou službou pro evropské vědce a pro evropskou ekonomiku. Abychom to dosáhli, musíme dospět k dohodě co nejdříve čas není na naší straně. Rada a parlament musí eh, najít společnou cestu v příštích měsících, aby usnadnili cestu k dohodě v příštím roce. Jsem mluvil s některými z vás a jsem přesvědčen, že Ruský parlament sdílí tento cíl a těším se na spolupráci s vámi konstruktivním způsobem. Na závěr chci eh, říci něco eh, jako malé varování. Výzva není jenom přesvědčit evropské občany, že skutečně myslíme to, co říkáme a naše politiky povedou k ekonomickému růstu. Centrální dogma eh, evropské integrace je solidarita. A způsob nebo cesta je emulace nejlepší praxe. Proto každý z nás musí eh, se více zaměřovat na evropskou integraci a zajistit, že jakékoliv problémy před námi stojí na té cestě, tak budou vyřešeny s tímto, eh, v souladu s tímto hlavním principem. Děkuji za pozornost. Grazie, veramente eh, Děkuji, pane ministře, za vaše vystoupení a nyní uděluji slovo kolegům. První, kdo se přihlásil, je kolega Correira de Campos. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Jsme potěšeni, že jste se tak jasně vyjádřil. Jsme velmi vděční za to, že jste zdůraznil priority tak zřetelně a že chcete usilovat o rychlejší schválení programu Horizont 2020, protože to je něco, na čem velmi záleží také našemu výboru. Pokud toto bude priorita nás obou, tak bez pochyby budeme udržovat dobré vztahy. Mám tři připomínky a otázky. V našem výboru Někteří kolegové vyjádřili určité obavy, pokud jde o program EIT. Eh, e Doníváme se, že do ambiciozní cíle EIT zatím ještě nebyly splněny. Komise ale financování tohoto projektu navýšila a snaží se to také odůvodnit. Vy jste tady tedy prohlásil tuto věc za svou prioritu, ale zajímalo by mě, jestli souhlasíte s těmi pochybnostmi, které tady někteří kolegové zmínili. Druhá no, poznámka nebo otázka. Jaké návrhy předloží kyperské předsednictví pro zvýšení přístupu malých a středních podniků k prostředkům společenství v oblasti vědy a výzkumu v rámci Horizont 2020. Jistě víte, že ta otázka ještě nebyla zcela vyjasněna, i nadále jsou prostředky velmi roztříštěné. A jde o to zaměřit se na průmyslovou politiku, na budování ochrany pro duševní práva, ale eh, bez dostatečného financování není možné tady eh, vylepšit situaci pro malé a střední podniky. Jak to vypadá s prostředky společenství v oblasti vědy a výzkumu, technologií a inovací? Ty země, které již maximálně zmodernizovaly svou infrastrukturu, sice mohou využít tyto prostředky, ale na výboru regionu a i v parlamentu byla tato politika kritizována, protože ne všichni jsou dostatečně zahrnuti do této možnosti. Někteří se cítí vyloučení Upozornil jste také na to, jak důležitá je spolupráce s východním středomořím v oblasti výzkumu. Z toho bude mít Evropa jistě prospěch, ale mě by zajímalo, eh, já by, jestli byste se k tomu mohli ještě podrobně vyjádřit. Kolega Rode, děkuji. Já v podstatě nemám otázku, já bych vám chtěl pouze poděkovat za velice kompetentní, eh, přímý a ambiciozní projev, vlastně nejambicioznější a nejpřímější, který jsem zatím od kyperského předsednictví slyšel. Takže vám děkuji, přeji vám mnoho úspěchů během předsednictví a velmi se těším na spolupráci s vámi. Děkuji panu Rodemu a slovo má další kolega Johansson. Děkuji, pane, pane ministře, paní předsedkyně. Chtěl bych vám také poděkovat za váš vynikající projev na počátku vašeho předsednictví. Děkuji vám za velmi výstižná slova a přímá slova k tomu, co se děje v oblasti Horizontu 2020. Zastupuji tady frakci ALDE a jejím jménem bych chtěl nadnést některá témata. Například spolupráce v oblasti e, výzkumu a rozvoje je pro nás velmi důležitá. Já jsem e, zastupoval pana Stoa a panel výzkumu za Evropský parlament v Barceloně a chtěl bych říci, že je velice důležité spolupracovat eh, holisticky. V tomto ohledu tady máme strategii pro středomoří, eh, vyvinuli jsme skvělé způsoby eh, spolupráce a možná, pokud jde o středomoří, tak bychom ty modely, které jsme vytvořili, mohli zopakovat, mohli bychom zde využít dobré postupy které už byly využity jinde pro výměnu zkušeností. Myslím si, že by bylo velmi dobré v této spolupráci se Středomořím aspekty tohoto modelu zopakovat a uplatnit. Pokud je o Horizont 2020, tak pravidla pro zapojení se jsem potěšen, že jste tuto věc zmínil jako něco, čím se vaše předsednictví bude zabývat. Byl bych velmi rád, kdyby se o tom diskutovalo. V pozměňovacích návrzích naší frakce jsme chtěli právě analyzovat tento princip zapojení. Je potřeba, aby, eh, bylo, aby to bylo co nejjednodušší, protože jinak naše kroky zůstanou bez odezvy, nebudou mít žádný vliv. Proto jsem navrhnul zjednodušování. Pokud je o průmysl, univerzity, vědeckou obec, vědecké instituty, všichni nám říkají stejné. Říkají, peníze jsou důležité, ale i tak je důležité, abyste se mohli zapojit na nějaký, do nějakého programu. Takže tady je potřeba zapracovat na pravidlech. Další věci, které budou důležité během vašeho předsednictví. Myslím, že do toho by měla spadat dobrá příprava rozpočtu v oblasti Horizontu 2020. Já vím, že jsou tady obrovské úkoly, pokud jde o, o udržitelný rozvoj a výzkum, program Horizont čelí těmto výzvám a ekonomická situace je obtížná. Nemyslíte si, že je třeba chopit se během vašeho předsednictví iniciativ v oblasti rozpočtové přípravy, tak abyste díky tomu získali roz, na radě většinu, pokud jde o rozpočet, o dobré rozdělení rozpočtu v oblasti výzkumu. Jste ochotni eh, dělat tyto přípravné kroky k rozpočtu? Eh, potom um, technologie, cyklus pro technologie. Já jsem byl eh, trochu zpočátku, když jsem o tom slyšel hovořit, eh, znepokojen, ale nakonec eh, si myslím, že to je podpora pro průmysl a to stejné platí i pro KIX. Myslím si, že tady by bylo potřeba mezi různými KICS zaujmout horizontální přístup eh, a dosáhnout větší koordinace. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte. A dále bych si přál, abychom srovnali různé osy programu Horizon 2020, jestli tedy jsou všechny hodnoceny stejně a mají stejnou hodnotu. Eh, další řečník. Děkuji. Chtěl bych eh, u nás přivítat eh, kyperského ministra, pana Kalase, mezi námi a chtěl bych vám poděkovat za to, jak eh, podrobně a obsáhle jste nám vysvětlil stanovisko kyperského předsednictví k vědě a výzkumu. Chtěl bych vám poděkovat za to, že během vašeho předsednictví předvedete obrovské nasazení, aby po šesti měsících bylo zřejmé, že Kyper, eh, Kypr eh, dokáže velmi kvalitně radě předsedat. Mám několik otázek. Nový program Horizont 2020 začíná 80 miliardami. Ovšem těchto 80 miliard je rozděleno na 6 let. 31 miliard je vyčleněno na důležité úkoly, například bezpečnost potravin a bezpečnost dodávek. Je tedy asi 5,1 miliard na členský stát na jeden rok, což je malý podíl z rozpočtu společenství. Doníváte se, že by bylo možné tento podíl zvýšit? abychom toho dosáhli více, protože naše cíle jsou velmi ambiciózní a otázka je, zda je vůbec možné je z těchto prostředků uskutečnit. Před 6 měsíci mezi nás přišel dánský ministr eh, vědy a výzkumu a ujišťoval nás, že jeho předsednictví bude urychlovat vyjednávání, aby byl nalezen obecný Eh, společný přístup eh, k horizontu 2020 do května a aby se to celé rozběhlo. To se ovšem stalo pouze částečně. Jak za kyperského předsednictví chcete s tímto tématem nakládat vy? A závěrem obecná otázka. Každý vnímá svůj úkol jinak, každý si samozřejmě stanovuje ambiciozní cíle a já bych se chtěl zeptat, oč usilujete do konce tohoto pololetí? Co eh, byste nám chtěli, jakožto kyperské předsednictví, po sobě zanechat? Děkuji. Eh, v tuto chvíli už se někdo nepřihlásil, ještě pan Bitykofer. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se také přihlásil o slovo. Pane ministře, mám pouze dvě otázky. Hovořil jste o tom, že doufáte, že dojde eh, k hladkému eh, přechodu z rámcového programu 7 na program Horizon 2020. A já bych se chtěl zeptat, co si myslíte o tom, eh, jak je možné efektivně provést tento hladký přechod. Pokud rada nepřidělí ty prostředky, které jsou potřeba k tomu, abychom alespoň splnili smluvní závazky, které se naschromáždily během eh, rámcového program, sedmého rámcového programu, a taková situace zkrátka je, to asi budete vědět. Bylo by velmi dobré, kdybyste odpověděl na tuto otázku. Potom druhá otázka. Zajímalo by mě, jaký je váš názor na účast malých a středních podniků na programu Horizon 2020 a tady navážu na některé poznámky ostatních kolegů, eh, kolega z Portugalska. Dlouho se diskutovalo o určité o úrovni finančních prostředků, které budou vyhrazeny eh, malým a středním podnikům. A mě by zajímalo, eh, jak to eh, očíslujete vy. 0,20% nebo kolik zkrátka pro malé a střední podniky v rámci horizontu 2020. A chtěli byste podpořit nástroj pro, nástroj pro malé a střední podniky dostatečnými finančními prostředky. Dobře, děkuji tuto chvíli nikdo další nežádá o slovo, takže slovo dávám panu ministrovi, aby zareagoval. Thank you very much, uh, for... Děkuji. Děkuji vám za eh, široký rozsah eh, otázek. Takže EIT, pan Campos, když eh, hovoříme o tomto nebo jakémkoliv eh, jiném partnerství soukromého veřejného sektoru, můžete se na to dívat z dálky nebo z blízka. My tedy v Evropě, to je ten širší obraz, eh, nejsme zatím eh, příliš dobří v tom, že bychom rozvedli, měli rozpracovaný široký výš spolupráce s, s soukromým sektorem, když to tedy eh, porovnáme se Spojenými státy, tam se jim to daří daleko lépe. Takže EID nebo eh, společné technologické iniciativy v rámci FP7, tak já bych řekl, že to jsou takové inkubátory nového myšlení. Je v jejich kolébce myšlenka kolaborativního přístupu a myslím si, že to je vlastně ten hlavní princip. Kolem nich by se potom měl rozvíjet potom konkrétní programy. V detailu máme tři kicks, eh, to je já nevím, 3, 300 eh, tisíc a něco milionů eur. A teď eh, vstupujeme do, řekněme, poněkud ambicioznějšího programu. Samozřejmě na tom, jak bude vypadat na konci ten program pro EIT, tak to samozřejmě řekne až víceletý finanční program. Ano, my bychom měli provést re, revizi v poločase. Je třeba se zaměřit na to, zda průmysl se skutečně dostane na svůj podíl 75%, jak je deklarovaný, Dále bychom měli zažít první výsledky se vzdělávání, ale myslím si, že je třeba pracovat lépe, pokud se týče strategického aspektu agendy. Proč? Protože nám eh, to de facto jen takovým jakýmsi doplňkem k těm ostatním hlavním technologickým iniciativám. To EIT skutečně by mělo být eh, nástrojem eh, partnerství mezi eh, soukromým a veřejným sektorem a to skutečně je zásadní doplňkové strategické pole pro investování, čili má to svoji strategickou roli. No a e, jinak tedy ta velikost ta se potom bude odvíjet od rozpočtu. Přístup, pokud jsem tady správně to rozuměl, tady malé a střední země, země to byly, ano, tak to je skutečně klíčová zásadní otázka a opravdu e, de facto to jak si vtlačuje tuto debatu do e, evropského výzkumného prostoru. V Evropě tato diskuse probíhá od roku 2004 a od doby, kdy nastalo rozšíření Evropy, narůstá také debata o tom, zda angažmá nových zemí je dostatečně úspěšné, odpovídá očekáváním. Já tedy doufám, že ať už bude rozhodnutí jakékoliv, tak, že budeme vycházet z principu excelence. Já si myslím, toto je výzva. Ten rámcový program by měl být příležitostí, výzvou. A to znamená, že je třeba provádět strukturální změny, strukturální rozdíly, tak, aby se rozšiřovalo zapojení. Rizikem je to, že bychom v rámci tedy rozšiřování zapojení se mohli dostat jaksi na okraj diskuse. Politika soudržnosti tak právě tady se uplatní. To je nástroj pro všechny menší a středně velké země, které nemají kapacitu na vybudování infrastruktury, aby se dopracovaly excelence strukturální fondy mohou daleko dynamičtěji a daleko soustředěněji eh, budovat určitým směrem. Čili je tady třeba skutečně schopnosti budovat tuto kapacitu, tu excelenci a prostě zapojovat se do těchto programů. Já jsem tady zdůrazňoval slovo výzvy. A já tedy se k tomu ještě eh, budu vracet. Spolupráce ve východním středozemí, středomoří tedy. Eh, to je otázka politická, ale samozřejmě také ekonomická. Je třeba, abychom se uvědomili, že máme za sousedy země, kde jsou obrovské příležitosti ekonomického rozvoje, zejména v energetice. A to nemluvím o slunci, mluvím o jiných zdrojích energie. A zde eh, je velice úspěšné, máme velice úspěšné případy eh, dvoustranné spolupráce, třeba se, se Severní Afrikou a prostě se zeměmi regionu. Tady bychom chtěli, eh, aby se to rozšiřovalo a my tomu říkáme neutrální politika poněvadž to jsou země a oblasti, kde jsou eh, speciální, eh, speciální situace, eh, situace poněkud bouřlivá, citlivá. A si myslím, že tedy zejména v oblastech společných ekonomických zájmů je skutečně vhodné tady našlovat opatně a neutrálně. Ano, děkuji za příjemná slova. Pan Johansen, Euromed a výzkum. Já tedy eh, předpokládám, že už jsem na to odpověděl. A nyní pravidla zapojení. Toto je taková <laughs> jako nejzvláštnější věc. Já tuto debatu už sleduji delší dobu a myslím, že jsme se dostali do bodu rozhodnutí. V těchto pravidlech pro zapojení, tam jsou jedna, dvě možná takové problémy. Asi o tom budete vědět. A také musím říct, že v posledních, řekněme, 12 letech jsme trošku experimentovali, zejména tady pravidla zapojení a tak dále. A teď už je pomalu čas na to, abychom se zaměřili na nadřazené principy Eh, pokud tady takový princip je, pak já myslím, že dospějeme k závěru, ale pokud to není, tak eh, potom tedy z hlediska na těch příjemců, tak tam se bude muset oplatit řada výjimek. My jsme se pokoušeli zaměřit na program 6 a 7 a zažili jsme tady řadu různých modelů. Ale myslím si, že je tady třeba určitá opatrnost. A já bych to mohl říci něco osobního. Já si myslím, že bychom se mohli kousek vrátit k tomu, co bylo ve francovém programu 5, kdy bylo něco zjednodušenější a také život byl snadnější tady s tímto. Dále víceletý finanční rámec, to tady také bylo řečeno. tak eh, samozřejmě eh, ne, nejsem tady o to, abych debatoval, kolik bude stát Horizon 2020. Nicméně poprvé poznamenávám si, že parlament eh, má schopnost, tedy může a skutečně volá také po zvýšení rozpočtu. To dříve nebylo, já tuto změnu vítám. Nicméně je třeba počkat, jak to dopadne celkově a kolik budeme mít prostředků pro Horizon 2020. Nicméně já jsem řekl ve svém proslovu, že v EU 2020 je strategie ambiciozních cílů a my tady to teď budeme muset naplnit smyslem, obsahem. Čili pokud tady skutečně budeme mít takový ten vyšší princip, tak eh, já myslím, že eh, budeme moci dospět daleko moudřejším eh, číslům, rozhodnutím a také alokacím. Jinak ještě k tomu EIT a mm, KIX je to prostě, tak jak jsem řekl, máme tady celkový obraz, detailní obraz a to všechno se pohybuje kolem rozpočtu. Já se domnívám, nemám tu jistotu, ale, ale předpokládám, že se dostaneme někam do prostřed. Pan Hadio, děkuji vám tedy za otázku. Já si myslím, že k tomu rozpočtu už jsem se vám vyjádřil. A pokusíme se, aby naše předsednictví udělal maximum pro to, abychom tedy zanechali svůj podpis v té podobě, že budeme chtít, aby tato debata dospěla k eh, nějakému eh, závěru, poněvadž tady je to závod s časem. Tento program by měl samozřejmě eh, být spuštěn 2014. Čili ta debata o pravidlech účasti, tak ta se musí uzavřít, je třeba k tomu přistoupit takovým smířivějším způsobem a způsobem, který se nyní rýsuje a měli bychom se pokusit zabránit vzniku dvou vrstvé či dvou rychlostní Evropy, pokud se týče, pokud se týče peněz na výzkum. Takže takový ten tlak bude, na no, konec konců už ho tady vidíme. Pan eh, Bütikofer, to, co jste řekl, je velmi důležité. Tady to, jak eh, se hladce přesunul z rámcového programu číslo 7 do horizontu 2020 v situaci, kdy Rada v podstatě zastavuje financování eh, velkých rozpočtových projektů. Během posledního zasedání Rady o konkurenceschopnosti v Dánsku eh, my, já bych řekl, že tím nejnegativnějším signálem, který bychom vůbec mohli vyslat, by byl ten, kdybychom neuvolnili prostředky na ty, které jsme přislíbili. Čili já si myslím, že bychom si měli počínat realisticky. Já samozřejmě chápu, že některé země mají potíže, ano, a to tady ne, ne, neznamená, že by jejich eh, prioritou nebyl výzkum. Možná, že krátkodobě s tím mohou nastat potíže. Zapojení malých a středních podniků. No, eh, my hovoříme o 20%. Čili eh, jak s toho dosáhne. My jsme tady s zapojením malých středních podniků v minulosti trošku experimentovali. A byla to taková numerická gymnastika. Eh, my jsme se pokoušeli nějakým způsobem se dopět, dostat na těch 15%, který byl naším cílem a my jsme to měli teď těch 15%, to byla celková politika, ale v jednotlivých, řekněme, akcích, tak eh, prostě jsme tam, museli jsme se opravdu trefit do konkrétních čísel. To znamená, že my potřebujeme nejenom mít programy, které povzbuzují malé střední podniky k zapojení a to už poměrně eh, raných fázích. Protože u těch předchozích programů Eh, jsme je zapojovali až poměrně pozdě, abychom se nějakým způsobem prostě na ta čísla dostali. A ono skutečně malé a střední podniky, to jsou lokomotivy evropské ekonomiky, vždycky to tak bylo. A pokud eh, bychom je eh, prostě když to srovnáme se Spojenými státy, tak musíme to udělat tak, aby to opravdu reálně dopadlo. Já už jsem dříve hovořil o společné technologické iniciativě EIT a tak dále, partnerství veřejného a soukromého sektoru. To jsou de facto ta centra, ke kterým by měly eh, se obracet malé střední podniky, poněvadž to jsou pilíře, to jsou instrumenty, které jim dávají hodnotu. A není to jenom tím, že prostě tady je nějaká spolupráce s velkými podniky, ale je to také tím, že v tomto partnerství je větší šance na to, aby ten výzkum a trh se zbližovaly. Jistě víte, že mezi tady výzkumem a trhem existuje cesta skrze údolí smrti. To je taková mezera a to skutečně eh, je třeba přemostit. Tady jsou zapotřebí strategické intervence tak, aby se tam angažovalo více a více malých a středních podniků. Doufám, že jsem tímto zodpověděl všechny otázky. Děkuji vám, pane ministře. my velice vážíme e, vaše zajímavých e, odpovědí, názorů a tak dále. Já vám za výbor tedy děkuji a doufám, se uvidíme e, zase někdy. No a nyní, drazí kolegové, bych vám ještě připomněla, že se sejdeme ještě jednou v 15 hodin.